Dobré eh, poledne, kolegové. Eh, měli jsme určitý odklad. Eh, komisař Timmermans měl něco naléhavého, takže máme spoždění. A on naopak bude muset odle, odejít docela brzy, takže zahajuji jménem výboru pro rozvoj toto zasedání. S velkým potěšením budu spolupředsedat s paní Baleanu z Envy společnému zasedání. Nejdříve máme zvláštní slyšení k SDG. Eh, máme eh, dva řečníky, komisaři Timemonce a Jeffreyho Saxe a naše expertní studie nám budou předloženy a potom budeme probírat naše zprávy z vlastní iniciativy, eh, zprávu společnou k implementaci udržitelných síl rozvoje. Oznamení pro kolegy z 9 tady mám, ale vynechám je až a dám je až na konec společného zasedání ve 12.10, takže teď dostává slovo paní Valéanu. Děkuji vám. Eh, já jsem velice eh, eh, ráda, že opět spojujeme své úsilí NV a DV u tak důležitého tématu, a sice SDG. Máme několik Dokumentu a začneme s prezentací toho od komise, což je eh, eh, dokument eh, k udržitelné Evropě do roku 2030 a tady jsme kvůli tomu pozvali místo předsedu Timmermanse, který nám to téma několik minut uvede a potom požádám kolegy, aby položili dotazy, ale velice stručně, protože pan místo předseda bude muset zase odejít. Děkuji vám, pane Timmermansi, že jste přišel a máte slova. Děkuji vám. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Strašně nerad chodím pozdě, ale to bylo mimo moji kontrolu. Rychle k tomu, co jsem chtěl říct. Nemusím vysvětlovat historii udržitelných cílů rozvoje SDG a v úlohu Unie v nich. Každopádně byly přijaty eh, v eh, OSN. A eh, mm, měly se implementovat ve dvou fázích. A jsme ty cíle měli zahrnout do všech politik, což jsme udělali, a potom jsme mm, se měli zaměřit na sektorové politiky po roce 2020 a reflektovat, jak se nám to daří. Výsledkem toho je eh, právě ten studijní dokument, který jsme předložili minulý týden. Je to takový druhý eh, krok, eh, je to takový pohled do zrcadla, hm, který přináší podněty k tomu, jak se připravit na udržitelnou budoucnost. Je to výsledek inkluzivního procesu a já jsem se z toho dost poučil. A je to asi taková cesta vpřed k eh, rozvoji eh, budoucí politiky, tak obecně máme interní debaty samozřejmě, ale také jsme vytvořili eh, platformu na vysoké úrovni s různými zainteresovanými stranami, které byly hodně zapojeny do přípravy toho dokumentu. Ten proces na platformě byl pro mě velmi podnětný, protože tam byly všechny zainteresované strany a Eh, prostě od Business Europe po eh, ochranu ptactva eh, se všichni shodli na základních zásadách toho, kam je třeba směřovat. A to velice odvážně. Hledali kompromisy odbory, podniky, nestátní organizace další zainteresované eh, skupiny a myslím si, že to je cesta vpřed ke změně mm, světa eh, udržitelnějším způsobem. Společnost obecně je proto připravená, to je můj závěr. Podniky jsou na to připravenější než politika, bych řekl. Je tedy třeba se postarat o to, abychom eh, šli tím správným směrem. Hlavní eh, cíl, kterého chceme dosáhnout, je eh, komplexní obrázek a stanovit eh, v určité mm, cíle, použít mm, co nejvíce vědeckých dat, protože vědecké podklady jsou nepopiratelné, i když spousta lidí je popírá, a tak je důležité dát si to na papír. A musíme Eh, skoncovat s tím neporozuměním ve společnosti, že když se nic neudělá, tak se nic nezmění. My musíme jednat, abychom zabránili další degradaci eh, občanským válkám eh, o komodity, jako je voda nebo čistý vzduch do budoucna. Takže je to poměrně naléhavá věc a já myslím, že můžeme dosáhnout změny Dokument ukazuje, že Evropa se nemá za co stydět po ve srovnání se zbytkem světa, ale také ukazuje, že pokud eh, se ta transformace udělá rychleji a komplexněji, tak eh, ty eh, výsledky přijdou dříve a budeme schopni ukazovat cestu směrem k udržitelné budoucnosti. Dokument také ukazuje, že práce na udržitelné budoucnosti není nezáživná, jak někdo eh, říká. Hmm. A také to ukazuje, že je třeba mít komplexní vizi. Já jsem neochvějně přesvědčen, že eh, pokud eh, to nebude udržitelné, tak demokratickou společnost nepřesvědčíte ke změně a neukážete jí příležitosti takové změny. Je třeba ukazovat, že tohle se dělá na základě na Eh, spravedlivého podílu. Pokud si lidé myslí, že jenom část společnosti má něco eh, nést, nějaké břímě, tak eh, to nebudou podporovat, ale pokud ukážeme, že to ponesou všichni, tak je určitě přesvědčíme. A potom závěrečná věc, abych nehovořil příliš dlouho. Já si myslím, že všechny součásti společnosti se to musí zúčastnit. Nepodceňujeme důležitost vzdělání Lidé musí chápat udržitelnost a musíme mít takové vzdělání, které umožní eh, společnosti neustále se přizpůsobovat eh, výzvám udržitelnosti a musíme připravit společnost na to, že vzdělání eh, je něco, co člověk udělá, dokud nedostane certifikát a potom už zbytek života nemusí dělat nic. Investice v soukromého kapitálu je velice důležité. Musíme um, Eh, zrušit kontraproduktivní finanční podněty, eh, předělat eh, systém zdanění, musíme změnit ekonomiku na cirkulární. E, Evropská unie se vydala prvními, udělala první kroky směrem k tomuto. Každopádně jsme nasnili tři scénáře. Komplexní scénář, částečný scénář a scénář, který říká, že zbytek světa by něco měl udělat – asi pochopíte e, z toho, co já teď říkám, e, co preferuji. Ale je na členských e, státech i na parlamentu, aby se rozhodli, co jim vyhovuje nejlépe. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Tak, kolegové, teď máte minutu na otázky na pana místopředsedu. Nejdříve Jo Leinen. Milí místopředsedo Franci, děkujeme za úvod. Já mám dva dotazy. Za prvé, jak měřit eh, úspěch u SDG? Víme, že HDP už není ten vhodný parametr, čili eh, jaká měřítka kritéria se používají? Máme je nebo je budeme vytvářet? A za druhé, jste špičkový kandidát na předsedu komise, doufám, že to získáte. Jak byste reorganizoval komisi, aby eh, skoordinovala tento velký úkol? protože eh, potřebujeme tento, to, to, to, to kolektivní eh, snahu. To jsou mé, mé dva dotazy. Děkuji, pan Líc. Děkuji, Franci, eh, za tento skvělý úvod. My jsme s Lindou McEwen a dalšími členy našeho výboru byli v New Yorku v roce 2015, když se tohle spouštělo, takže jasné, že jsme, rozjeli, že jsme toto rozjeli. A jeden z těch cílů se týkal eh, spotřeby eh, dodavatelské řetězce eh, ekonomiky. Vy jste hovořil o podnicích mnohokrát. Transformace textilního průmyslu. Tam jsou nějaké programy v některých členských státech už a myslíte, že je tady určitá příležitost v rámci OECD například řádně prověřit dodavatelské řetězce v textilním průmyslu. Eh, je tady určitá příležitost pomoci eh, průmyslu naplnit, mu, eh, naplnit ty udržitelné cíle? Tak abychom to nakonec měli opravdu právně závazné, protože my jsme jako parlament navrhli, že něco takového je třeba. Finsko na tom pracovalo, německé předsednictví se také snaží ty řádné prověrky prosadit. Děkuji, paní Hautala. Thank you very much um, for your Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, pane vicepředsedo. Já se chci zeptat na zodpovědné um, podnikatelské chování, protože vy říkáte, že v tom eh, dokumentu eh, mnoha Eh, zainteresovaných stran, že to tedy mělo dopad, ale tam je vlastně odstavec, který se věnuje tomuto zodpovědnému chování a ten výsledek je poměrně, poměrným zklamáním. Eh, přece tam se žádalo o povinné due diligence v těch eh, příspěvcích platform a vy jste dokonce říkal, že tam můžete přijmout tento přístup a Teď se tam pouze uznává jakýsi komplexní nebo chybějící regulační rámec, který by mohl být bariérou tomuto rozvoji. Takže jak byste tohle to řešil v příští komisi? Děkuji, paní Hojbach. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Mám všeobecnou otázku o těch scénářích. Vy jste tedy hovořil o několika scénářích eh, do budoucna a s radostí jsem zaznamenala, že vnímáte pouze ten první scénář jako něco, o čem tady můžeme hovořit, ale to je dobře. Co kdyby komise ale přece jenom navrhla eh, dva scénáře? Jak můžete, které by byly opravdu diskutovatelné, jak můžeme nabízet jenom eh, dva scénáře, z nich jenom jeden je diskutovatelný? Tak jak to udělat? Přeci všechny členské státy asi mají povinnost dosáhnout těch eh, cílů SDG. A podívejme se taky, co dělá zbytek světa. Nebo se eh, dobrovolně tak nějak eh, postavíme dozadu do fronty, namísto toho, abychom byli jakýmsi motorem v Evropské unii, abychom dosáhli, abychom zajistili dosažení těch udržitelných cílů. Pan Neuser, děkuji mnohokrát. První otázka. Všechny naše výbory se dozvěděly zajímavé věci v minulém roce, ale nejvíc práce na tom odvedly výbory Envy a Deve. Teď to ale vypadá, jak kdybychom měli boj mezi výbory. Najednou všechny výbory eh, chtějí být zodpovědné za udržitelné cíle. A co s tím? pokud byste byl zvolen předsedou komise, přemýšlel byste nad tím, že bychom měli komisaře, který by se věnoval této otázce udržitelných cílů a předpokládal byste výbor v Evropském parlamentu, který by se věnoval eh, pouze této otázce. Eh, potom máme velmi dobrou iniciativu v mm, regionu eh, Asie Pacifik a Oni vlastně upozorňují na to, že všechny tyhle udržitelné cíle jsou místní. Tak co kdybychom prostě je přiblížili místním samozprávám, městům a neziskovkám? Děkuji. Pan Gerro Salon. Děkuji, pane místo předsedo. Jedním z vážných rizik, které máme, že se budou nerovně, nerovnoměrně plnit rozvojové cíle ze strany členských států, že tam budou opravdu velké rozdíly v plnění. A v tomto smyslu má komise povinnost pokusit se vytvořit nějakou dynamiku vzájemné podpory pro dosažení těchto cílů. Vzhledem k tomu, že máte zkušenost jako místopředseda po dobu pěti let z hlediska tedy fungování komise, tak si myslím, že nastala chvíle, aby, jak říkal Jo Leinen, jste se zamyslel nejen nad anatomí komise, to znamená nad strukturou, ale také nad fyziologií, to znamená fungováním a způsobem společného jednání v rámci komise. Thank you very much. And... Děkuji, paní Kádenbach. Děkuji mnohokrát. Věta která je pro mě nejdůležitější, je, říkáte, že je potřeba odstranit ehm, kontraproduktivní finanční pobídky. Tak ehm, je to Mám si pod tím představit, že budeme nějak signalizovat, pokud nějaký návrh eh, napomáhá dosažení udržitelných rozvojových cílů, protože někdy ehm, přijdou návrhy z členských zemí, z, třeba i z výborů tohoto parlamentu nebo eh, z oddělení komise. Je potřeba, abychom měli nějaké rychlé zpracování informací eh, o, o těchto návrzích, abychom prostě věděli, jestli eh, tomu dají třeba um, ehm, eh, zelenou, zelení a jestli tedy to uh, udržitelné. A nakonec paní Meissner. Hm, děkuji, já hned navážu. Dnes zasedají tedy výbory Envy a DEVE společně. Hovoříme tedy o rozvojových eh, udržitelných cílech, ale určitě je to tedy eh, téma, kterým by se měly zabývat všechny výbory. My jsme se zrovna nedávno bavili o zelených přístavech, tedy o udržitelných přístavech. Oni, všechny přístavy tedy v Evropě mm, eh, už pracují s podobnými plány udržitelných rozvojů, protože to je pro ně obrovsky důležité. A mě by zajímalo, jestli bychom mohli zavést nějaký takový podobný systém, systém, třeba jako semafory, eh, abychom tedy věděli, eh, kudy se vydat, abychom dosáhli těchto těch eh, cílů v různých sektorech, v různých výborech a tak dále. Děkuji. Děkuji. A teď Linda. Já bych ráda zdůraznila to, co řekl už několik kolegů o due diligence, tedy hloubkové kontrole v těch dodavatelských řetězcích. Eh, pokud Evropská unie nebude jednat, tak nebo nejedná, potom eh, samotné členské státy už předkládají svou vlastní iniciativu nebo svou vlastní legislativu. Ale řada lidí říká, přeci jenom potřebujeme mm, nějakou evropskou zastřešující legislativu. Eh, nestačí dobrovolné přístupy, které často selhávají. A takže vy jste dal na na stůl tři přístupy. Já jsem z Británie, trošku mě znervozňuje, že komise dává na stůl nebo takhle předkládá návrhy, které vlastně nejsou dobré. E, že tam vůbec máte třeba jako jednu z možností dělat, nedělat nic to není úplně seriózní. Pokud chcete, aby členské státy tohleto brali vážně, tak um, je musíme taky v tom podpořit a potřebujeme mít taky eh, takzvané peer review, eh, kde se tedy porovná to, co se dělá v různých zemích. Dobře, máte tam scénář jedna v pořádku, ale když se podíváme na to, jak eh, je formulován scénář 2, tak možná členské státy budou chtít scénář 3. A to by ale eh, utr, to by vlastně znamenalo, že naše vedení v této oblasti by utrpělo. Eh, teď vlastně v New Yorku je přeskoumáváno eh, vlastně celé tohoto téma udržitelných cílů a my bychom, my bychom se k tomu měli přidat. Nemůžeme selhat právě v této oblasti důležité iniciativy OSN. Pane komisaři, máte prostor odpovědět. Děkuji. Jo, Leinen se zeptal na otázku, na kterou potom navázala řada kolegů, a sice jak změřit úspěch. Jednak eh, můžeme nastavit benchmarky eh, pro jednotlivé eh, udržitelné rozvojové cíle, odpočítáme to do roku 2030 a potom si spočítat, jak se tam dostat. Ale zároveň se musíme zamýšlet nad novými metodami měření úspěchu musíme se znovu podívat eh, vůbec na celkové ty definice, eh, co to je eh, růst. Bavíme se pouze tedy o růstu HDP, bavíme se o environmentálních nákladech, které to sebou nose, nese. Jak to zapracováme do těch ukazatelů? Tohle to jsou zásadní otázky, které, kterým se musíme věnovat. Několik z vás se mě ptalo na to, jak bych to zorganizoval, kdybych byl předsedou komise. Zda bych například jmenoval komisaře, který by se věnoval um, udržitelným cílům. Já, eh, pokud bych byl předsedou komise, tak určitě bych um, chtěl za to zodpovědět sám, protože to, by, protože to je prostě průřezové téma, které spadá do všech um, do všech oblastí, takže já bych eh, rozhodně to přidělil všem mm, komisařům jako úkol, kterému se musí věnovat. A e, pokud bychom tyhle ty benchmarky se takhle nastavili, tak by to celé Evropské unii pomohlo dosáhnout těchto cílů, protože v každé e, oblasti komisní aktivity. Na každou oblast tedy můžete napojit aspoň jeden e, udržitelný rozvojový cíl. A já si myslím, že by to byl jako dobrý benchmark, pokud bychom to použili takhle všeobecněji v práci komise. No, takže já si myslím, že za tohle by měl zodpovídat sám předseda komise a komisaři tedy by měli být eh, schopni stanovit, kde si myslí, že jejich eh, konkrétní oblast by mohla napomoci dosažení těchto cílů. Udržet eh, dodavatelské řetězce, s tím souhlasím, tady ještě potřeba udělat mnohé. My prioritizujeme textilní průmysl, i když tady se podíváme tady i na ty části textilního průmyslu, které se dívají nejvíc do budoucna, ani oni nám nejsou schopni říci, zda bavlna, kterou teď používáme, je plně udržitelná. Vůbec ani neví, z kterých, eh, protože těch zdrojů je tolik, eh, z nich ehm, tady, které používají. Takže tady opravdu nás čeká hodně práce u těch u dodavatelských řetězců a um, jakési jasnosti v tomto tématu. Pracujeme na tom s OECD, ale určitě naše ambice by se měly vystupňovat. Nejenom co se týče environmentální udržitelnosti, ale určitě i pro sociální udržitelnost. A taky ze zdravotních důvodů musíme zajistit, že nebudeme mít v textilu mikroplasty. A to bude velká výzva zodpovědné podnikatelské chování. Zatím nemáme žádný konkrétní návrh v tom eh, dokumentu, který komise předložila a to z toho důvodu, že eh, toto legislativní období končí, eh, takže příští tedy komise bude muset předložit konkrétní návrhy. Ale ano, konkrétní návrhy budou nutné, je to naléhavé a tyto návrhy bychom tedy měli předložit. Já si myslím, že i e, podnikatele jsou tedy na naší straně, protože oni nyní mají stále větší problémy s náborem e, pracovníků, e, protože lidé, kteří jsou velmi talentovaní, už si začínají vybírat i podle toho, zda daná firma se chová zodpovědně. Takže čas i veřejnost je na naší straně, takže musíme postoupit ku předu. A ty tři scénáře to, co jsem si vyslechl dnes, to je eh, kritika, kterou jsem si vyslechl už před dvěma lety, když jsem předložil pět scénářů o budoucnosti Evropy. Proč zahrnujete scénáře, které nechcete? No, z toho důvodu, že se o nich diskutuje v členských zemích. A pokud předložíte pouze jeden scénář jako eh, komise, tak tím eh, v podstatě předjímáte už tu debatu, která proběhne v členských zemích. Tak proto dáváme ehm, tyto tři scénáře. Prosím, ukažte své barvy, ukažte, mm, jak se k tomu stavíte, zda se vám to líbí nebo ne, co podpoříte. Eh, je potřeba vyvolat veřejnou debatu ve členských zemích, tak, aby proběhla. Eh, ono to eh, tenkrát fungovalo před těma dvěma lety a já věřím, že o budoucnosti Evropy a já věřím, že to bude fungovat i tady. Nejde tady pouze o organizaci komise, ale o to, jak komise bude pracovat. Moje zkušenost s mm, tou pl- platformou na vysoké úrovni, to je něco, v, če- v čem bych chtěl pokračovat. V některých oblastech bych to dokonce ještě chtěl rozpracovat, rozšířit, protože tohle je inkluzivní příprava politik, která se mi asi líbí nejvíc na těch posledních čtyřech a půl letech práce komise. Obrovsky nám to pomohlo, zejména v environmentálních otázkách. Nikdy bychom eh, se nedopracovali eh, třeba té komplexní eh, strategie pro plasty, pokud bychom nepracovali tímhletím participačním způsobem. A konečně, jak můžeme zajistit, že se zapojí podniky, že jsou správné investiční cíle. Já si myslím, že potřeba definovat si benchmarky, dát více transparentnosti a dát nástroje pro to, aby to podniky mohly realizovat. A oni vlastně nás o to i žádají. Říkají, můžete být velmi ambiciozní, můžete předkládat i velmi přísné Eh, regulační rámce, pokud nám dáte dlouhodobou předpověditelnost, eh, jistotu, i když je to tvrdé, pokud eh, nezměníte nasměrování každých pár let, tak to zvládneme. Takže přesně tohle to chceme udělat. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a jak víte, my jako dva výbory přijmeme společný strategický, společnou strategickou zprávu před summitem a vlastně v přípravě eh, podávání té zprávy. A mnohokrát vám děkuji, pane vicepředsedo, že jste mezi nás přišel a děkuji za, eh, za všechnu práci, kterou vykonáváte na tom, aby se realizovaly tyto udržitelné rozvojové cíle. Tím uzavíráme tuto část rozpravy. A nyní, abychom postoupili dále, předám předsednictví Lindě. Děkuji, kolegové, začali jsme pozdě, ale velmi efektivně jsme prošli i tu část, kdy jsme kladli otázky, takže to ukazuje, že dokážeme být efektivní. A teď budeme mít prezentaci studie, kterou zadal výbor DEVE a která se týká přístupu Evropy k implementaci udržitelných cílů rozvoje. Bude to prezentace nejlepších postupů a dalších cest. My Často produkujeme statistiku, ale nesrovnáváme ji a my chceme vědět, eh, jak eh, z toho vyvodit něco do budoucna. Proto tady máme dva experty, Ingeborg Nistroj a Elizabeth Hege. Paní Nistroj je z veřejné strategie pro udržitelný rozvoj, to je expertka, kterou velmi dobře známe, a Elizabeth Hege je výzkumnice v, v Ústavu pro udržitelný rozvoj. Takže teď jim předám slovo a vyslechneme si prezentaci této studie. Děkuji. Já hned přeskočím na druhý slide. Doufala jsem, že pan Timmerman zůstane, abych mu to mohla ukázat, ale bohužel už tady není. Takže především děkuji za tuto příležitost, že jsme se díky této studii mohli podívat na široké empirické přehledy implementace cílů udržitelného rozvoje. Doufáme, že toto nebude jen jednorázová studie, že to bude kontinuum, bude to základ pro tento parlament, pro všechny. Je to jako taková příručka, kterou máte v, ruku, v ruce s velkou přílohou pro členské státy. Já doufám, že budeme dále spolupracovat, abychom toto zachovali. Tím pádem všechny naše akce budou mít i větší význam. Já děkuji všem spolupracovníkům a také sekretariátu Evropského parlamentu, který byl velmi nápomocen. Tato studie začala, když komise byla pořád ještě paralizována, alespoň se tedy vůbec nepohybovala. A my jsme to zaznamenali, skončili jsme o Vánocích, takže není to systematická reakce na ten reflekční dokument, ale alespoň je to taková ta základní práce a uslyšíte o tom také nějaké komentáře. Já často používám tento slide a také tyto citáty. Ten první poukazuje na princip univerzality a ten druhý, který zazněl i v otázkách, v podstatě hovoří o tom, že všechno je o správě a řízení, takže to je věc, kterou se bude zabývat především Jeffrey Sachs. V každém případě i to zde zaznělo v otázkách, jak se bude přistupovat ke koordinaci a těm horizontálním otázkám a tak dále. Ale abych eh, se zmínila o té univerzalitě, tak tady je hra, graf eh, ekologické stopy, tam ty tečky to jsou eh, členské země nebo prostě země a všechny mají různé výchozí body, ale musí se pohybovat, aby se posunovali směrem k udržitelnosti, potom tam máme také ten index rozvoje, tam má Evropa vysoký a stejně má vysoký i ekologický footprint, ekologickou stopu. Tedy z národní perspektivy, jak vnímáme univerzalitu, každá země a každý subjekt musí pracovat z domácího pohledu a také z vnějšího pohledu na cílích udržitelného rozvoje a také jsou zde ty efekty, jak se to přelívá. Takže tyto dvě věci jasně ukazují, že scénář 3 není v souladu se závazky agendy 2030. Jak jsem říkala, my jsme pokryli celou 28, dívali jsme se na úroveň EU, co se udělalo od roku 2015 a zaměřili jsme se potom na parlamenty, takže toto jsou ty klíčové přidané hodnoty. Většina studií se zaměřuje na správné postupy, ale my se opravdu díváme také na ty země, které byly, řekněme, méně aktivní. Elizabeth za chvíli pohovoří o výsledcích na úrovni jednotlivých zemí. A potom máme také doporučení pro parlament pro toto usnesení, které bude reakcí na ten reflexní dokument. Vyhodnotili jsme tedy těch sedm složek zprávy a řízení, které tam jsou očíslovány a vy je velmi dobře znáte. Jedná se o více úrovňovou koordinaci, více sektorovou, více aktérovou, a potom k tomu dáváme ještě znalosti, monitoring, používání nástrojů a dlouhodobou perspektivu. To je ve vaší studii. Na jaké je to stránce? Protože my to tady nevidíme na tom eh, plátně, takže abychom se jenom podívali, kde to je. Hmm. Takže tato příloha, když to otevřete, ta studie, myslím, vzadu. Nejde o to, abyste se dívali na ten slide a četli si to z něj, to je jenom na ilustraci, jak ten produkt vypadá. Je to na straně 163, ve druhé polovině. Takže teď už eh, lidé vědí, já jsem jenom chtěla, aby každý měl svůj výtisk. Pokud eh, nemáte výtisk, tak si pro něj dojděte nebo si ho nechte přinést, abyste věděli, kde jsme. Dobře, takže jsme analyzovali všechny průzkumy, které byly dostupné, to jsou všechny ty národní dobrovolné zprávy pro OSN. Máme je ze 24 členských států a také jsme se dívali na Evropskou síť udržitelnosti na půdě OECD. Potom jsme si to rozdělili podle těch sedmi otázek a měli jsme jeden rozhovor na každý členský stát. Tam jsme se zaměřovali na specifické aktivity v parlamentu, k tomu se dostanu, tak eh, jsme také vedli interview, tak to už je tedy ten eh, vstup. My jsme se chtěli rozšířit, eh, rozšířit tuto reflexi na to, co se děje na úrovni členských států a to teď bude prezentovat Elizabeth. V těch listech jednotlivých zemí jsme se dívali na těch sedm otázek, jak vypadá politická strategie, horizontální i, horizont, i vertikální koordinace. Dívali jsme se na zapojení aktérů, na monitoring, na používání nástrojů na dlouhodobou perspektivu. Takže to je těch sedm. A teď tady máme příklad, no ty slajdy opravdu nejsou moc čitelné, to je pravda. Takže Poté, co jsme všechny informace vnesli do těch listů jednotlivých zemí, tak tady vidíte příklad odpovědi na otázku, kdo je vedoucí silou při implementaci cílů udržitelného rozvoje a jaké nástroje používáte. V této zprávě uvidíte čitelnější tabulky. Jedna z přidaných hodnot naší studie je, že se neomezujeme na to, že pouze popisujeme proces implementace, ale vytváříme také metodiku, abychom mohli posuzovat výkonnost zemí ohledně těchto sedmi témat. Číslo jedna, to je strategie a závazky, tak tady jsme dávali jeden bod zemím, které mají mezirezortní strategii dali jsme dva body, když to je nový nebo aktualizovaný plán, který zohledňuje SDG, tři body, když ta strategie nebo plán vypadá skutečně funkční, to znamená, že jsou tam jasné cíle, opatření a akce, a čtyři body, když je ta strategie propojena s národním rozpočtem. Toto je zhodnotí všech hodnocení zemí podle těch sedmi kategorií a jak vidíte, když je to plné, tak to jsou čtyři body, když je to kolečko prázdné, tak to znamená nula bodů. Takže vidíte, že se v zemích eh, toho hodně dělá, více v těch prvních eh, třech sloupečcích než v těch ostatních. Eh, Kolegové, strana 91, říká předsedkyně. Většina zemí aktualizovala svůj národní plán rozvoje nebo strategii, pokud tedy takový plán mají, protože ne všechny ho mají. Zohlednili tedy cíle udržitelného rozvoje. A samozřejmě to záleží na politickém vedení a tyto strategie jsou tedy podle toho v závislosti na tom, více či méně operační fungující. Finsko a Dánsko to propojilo eh, s národním rozpočtem. Jiné země s tím mají zkušenost, eh, například Slovensko. Velké úsilí můžeme pozorovat také v kategorii ohledně zapojení zúčastněných stran, zainteresovaných stran. Hodně zemí zde vynakládá úsilí, někteří dokonce vytvářejí své strategie, například v Lucembursku a Francii, za účasti těchto zúčastněných stran. Mnohdy dochází ke koordinaci s různými ministerstvy pod vedením premiéra, mají také zprávy o pokroku, zohledňují tam také ukazatele SDG a pokud jde o monitoring, tak tady bych jenom zdůraznila inovační myšlenku Finska a Německa dělat nezávislé peer review svých eh, strategií, což není případ ostatních zemí. Světle modře v tabulce, na kterou se díváte, máme označené naplánované nové aktivity, to znamená probíhající práce. Třeba Slovensko je tady označeno. Na základě prognóz eh, vytvořili, nebo tedy identifikovali čtyři výzvy pro rok 2030, bude to součástí strategie, budou tam také jasné cíle a bude to součástí investičního plánu. Abych to velmi stručně shrnula. Zjistili jsme, že téměř všude ve všech členských státech se institucionálně reaguje na SDG, hodně se toho děje, ale je tam velký rozdíl v každém případě je zde ještě spousta prostoru ke zlepšení. Hmm, některé země by mohly využívat eh, různá rozhraní mezi politikou a vědou pro implementaci těchto cílů, nebo by mohly provádět eh, takovou eh, kontrolu, zda nové politiky zohledňují SDG, anebo by se mohly integrovat ty chybějící dimenze cílou udržitelného rozvoje. Takže hodně států dělá experimenty v tomto směru. To jsou tedy ty jednodušší věci, které by se mohly implementovat, ale jsou zde i složitější věci, například propojení vnitřní a zahraniční dimenze. Země úplně nevědí, některé země, co s tím dělat, co se s tím počít. A pak další věc, propojení cílů držitelného rozvoje s rozpočtovým procesem. Ještě Inge, ale jenom klíčové body, protože máme málo času. Na straně 59 ve své studii máme přehled toho, co se odehrálo na úrovni EU a tento graf máte na stránce 60, ukazuje, jak se komisi nedaří celou věc začít, zatímco ty ostatní instituce jsou eh, aktivnější? My jsme také uplatnili těch sedm bodů na úroveň komise. A některé věci se týkají toho, co zde bylo zmíněno, té potřeby horizontální koordinace. Komise je ve výhodné pozici, měla by být opravdu iniciátorem. Potom pracovní skupiny na radě, ty jsou poměrně aktivní, ale takové hlavní vzdělení je, že pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, tak EU musí mnohem více pracovat, musí mnohem více používat tu dvouúrovňovou dynamiku. Všechny instituce, včetně tohoto parlamentu, musí více pracovat z národní úrovní a pracovní skupina na radě je dobrým výchozím bodem. Evropský semestr je dobrým mechanismem pro řízení celé této diskuze, kde by byly tyto cíle monitorovány a je zde určitě důvody monitorovat, ale už hlediska zprávy a řízení to dává smysl a jsou zde jiné dobré příklady, například dohled nad implementací opatření na ochranu životního prostředí. A toto je mapa, kde oranžově vidíte země, kde národní parlamenty mají zvláštní uspořádání pro řešení agendy 2030. To je otázka, která se tady objevila. A Hodně se o tom diskutovalo i tady v Evropském parlamentu a já mohu jen vřele doporučit, abyste se podívali na Dánsko, kde existuje přístup na základě sítě. Je to takový přístup k cílům udržitelného rozvoje napříč všemi výbory, takže možná by to mohlo být inspirací i pro vás. Existují modely na národní úrovni, které fungují, které jsou někdy ve fázi experimentu, ale obecně pro vás byste mohli využít tento potenciál, abyste více spolupracovali na meziparlamentní úrovni. A první věc je uspořádat meziparlamentní setkání s těmi zeměmi, které jsme právě viděli na té mapě, kterou už tady nevidíme. Děkuji za tyto velmi praktické návrhy a za ty komplikované grafy, které jsem tedy nestihla sledovat, ale myslím si, že ty klíčové zprávy jsou jasné. Teď se parlament právě zabývá tím, jak přistupovat ke zprávě a řízení cílů udržitelného rozvoje. Je určitě dobré se poučit. My jsme měli asi před dvěma lety setkání s národními parlamenty Tehdy tam nebylo dost zájmu ze strany národních parlamentů, ale myslím, že tam došlo k pokroku. Takže na tom teď musíme pracovat a teď přistoupíme k dalšímu bodu, což je další studie. Profesor Van Ipersel a profesor Furman. A já vracím slovo paní Valean. No, it's fine, it's fine. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. Takže teď si eh, vyslechneme tu eh, eh, prezentaci o přípravě na zprávu z roku 2019. Nejdříve profesorka Eva Furman, která je předsedkyní odborného panelu finského pro udržitelné rozvoje a ředitelka v finském Institutu pro životní prostředí. Máte slovo. Děkuji vám eh, za tuto příležitost eh, zde nabídnout globální pohled. Já a, a profesor Van Ipersele tady eh, jsme a, a, a náš a, spolupředseda profesor Merseli se omlouvá. Já nejdřív ukážu i tenhle tajský míč. To tak trochu popisuje eh, ten ehm, globus. Eh, všichni jsou tak na straně agendy 2030, to je klíč k té diskusi. Další důležitá věc je transformace. Eh, hmm. Jestli jsme schopni dělat dostatečně efektivní transformaci včas a potom samozřejmě tady je otázka a poznatku, jaké poznatky opravdu potřebujeme, jsme schopni mobilizovat vědu a poznání nad rámec my jsme skupina 15 eh, vědců, kteří v roce 2016 dostali úkol mm, napsat zprávu pro OSN. 6 z nás je z Evropské unie, 7 z Evropy. A my tady eh, skromně zastupujeme celou skupinu. Proč ta eh, skupina existuje? Ona se zaměřuje mm, na to rozhraní mezi vědou a politikou o zahrnování věc, na zahrnování vědeckých poznatků a důkazů s transdisciplinárním způsobem týkajících se eh, globální úrovně, ale také eh, zaměřujících se na některé eh, regiony. Tohle je první zpráva vyžádaná od OSN ta příští, eh, ta ta začne pracovat v roce 2020. Já vždycky začínám pozitivními eh, věcmi, i když tady hovoříme o poměrně náročných věcech. Některé věci jsou eh, v pořádku, které jsou, pokud je o životní prostředí mm, a lidstvo. Například evropská města jsou velice zelená, Hmm, například v Rosalinově knize to bylo popsáno loni na jaře. Ale dobře známe ty eh, sociální body obratu. Tohle ukazuje, jak se musíme zaměřovat nejenom na otázky eh, životního prostředí, ale také na sociální otázky. Nerovnost v každé zemi na světě má eh, stejnou strukturu. Elity a nejchudší eh, z části společnosti se odcizují a, a ve velkých zemích se snižuje ta nerovnost. Eh, uvnitř dané země nejde jenom o otázku chudoby, ale také eh, o otázku dalších sociálních záležitostí. Evropě eh, se tohle také týká eh, klimatických změn, biodiverzity. A to je velice propojené. Když se podívám na zprávu komise, tak eh, já bych byla ráda, aby se tam více hovořilo o biodiverzitě, což to značné míry souvisí s trvalým udržitelným rozvojem. Takže ta výzva, které všichni čelíme, je například ehm, ehm, odpor vůči transformaci, nacionalismus a populismus. Důležité je, jak podpořit eh, lidi, eh, skupiny, skupiny, národy, které mm, mm, nejsou postižené, protože budeme prosazovat jenom i jeden eh, z udržitelných cílů rozvoje oproti druhým. Máme před sebou eh, rozhodující desetiletí a opravdu eh, musíme se maximálně eh, snažit pochopit tu transformaci. Už to bylo iniciováno Grundlandovou komisí Teď musíme udělat ta, a teď musíme přijmout ta a, m, hm, obtížná rozhodnutí. Vzhledem k hm, možnosti dosažení hm, koncenzu mezi těmi třemi, tak víme, že teď před námi stojí ta, ta obtížná část. Máme tady určité sociální a v, v ekologické hranice a, a musíme mezi nimi hledat cesty a ta naše řešení musí být mezi tím. Tohle přeskočím. Akorát bych řekla, že i když v Evropě eh, se nám daří tak dobře, tak to neznamená, že eh, bychom na tom bylo lépe než v Burkině Faso nebo eh, v jiných zemích. Jsme daleko od toho zeleného kruhu, který máme tady. I severské země, které jsou často dávány za příklad, Takže potřebujeme ne eh, jít tou zelenou cestou, ale tou červenou cestou. To je jediná eh, studie, kterou jsme dělali pro naši zprávu, protože ten zbytek eh, znamenalo vlastně spojit jenom ty stávající poznatky. Tohle je analýza, kde jsme se zabývali těmi vzájemnými vazbami a z tohoto důvodu jsme opravdu chtěli eh, tohle ještě zdůraznit eh, více než v jiných zprávách. Velice jsme se zaměřili na systémový přístup. Nevíme, že budeme schopni všechno vyřešit. Nebo víme, že nebudeme schopni všechno vyřešit. I když určité části trvalé udržitelných eh, cílů se nám velice hodí tady k řešení. Tady vidíme eh, ty modré části, které jsou eh, součástí eh, tedy těch společných, společných řešení. My jsme si definovali ty klíčové části, které nám pomohou odstranit ty problémy, které máme například teď v Evropě v posledních šesti měsících. Další věc, kterou neukazuji na slajdech v této studii, je, že existuje minimální vědecké poznání těch vzájemných vazeb. A to je opravdu eh, slabé místo celého výzkumu. Další věc jsou tyto toky. V tom systémovém přístupu můžeme říkat, že ty výzvy, které tady máme, nejsou jenom v Evropě a v ruku Evropy, pokud je o veřejný sektor nebo podniky. Musíme spolupracovat celým světem. Máme tady ty toky, které jsou neudržitelné a způsobují ekologické dopady, ale také eh, sociální dopady v eh, obou směrech, nejenom eh, tam, odkud pocházejí. A pak tady máme například znečištění Antarktidy. Takže my jsme se hodně zaměřili na způsoby, eh, jak dosáhnout transformaci. Nejdříve eh, je to eh, systém zprávy a řízení, vládnutí tedy. To je třeba změnit na všech úrovních, od té globální do té individuální. Pokud se podíváme na ty toky, o kterých jsem hovořila, tak musíme opravdu spolupracovat s podniky, s veřejností. A problémy nebudeme schopni řešit administrativně. Jako říkal místo předseda Timmermans, tohle jsou věci, které jsou teď pozitivně vnímány a to je dobře. Já tady musím zdůraznit to vedení, to vedení na vysoké úrovni, to je velice podstatné. Na místní úrovni Vidíme eh, velice dobrý eh, pokrok v některých městech a bylo by pěkné vidět tohle i v eh, řadě dalších míst. A potom na místní úrovni jednotlivci musí rozhodovat, ale tohle souvisí s dalšími. A to nejlepší je co nejvíce spolupracovat s dalšími. Takže ekonomika. Tam bych řekla, že potřebujeme akorát velký dialog v rámci společnosti i na evropské úrovni. Je to efektivní nástroj. Nejdůležitější věc je zahájit dialog. A, a snaží se pochopit, že hospodářský růst je důležitý, ale není to jediná cesta vpřed. Poslední věc. To je velice důležité. a eh, ODA jsou stále důležité. Pokrok v cirkulární ekonomice, kde se Evropě docela daří, to je velice podstatné. Pokud je o vědu a techniku, tam akorát řeknu, že věda se také musí změnit. Musíme podporovat systémové myšlení. Musíme eh, podporovat podporovat spolutvorbu. To je nový způsob, jak vědecky pracovat. Musíme mobilizovat, ale tedy eh, mnohem větší část vědeckého výzkumu než do posud. A potom je tady další eh, problém s vědou, a sice věda eh, se zaměřuje jenom na některé oblasti ve světě a je řada oblastí, kde eh, neprobíhá výzkum na jakékoliv úrovni. <clears throat> A ty oblasti musíme podpořit, protože, jak jsem říkala, eh, v SDG jsou kontextově vázané a měly by podporovat také národní a lokální úrovni. No, úroveň. Takže v naší struktuře my se zabýváme eh, některými věcmi, některými eh, systémy a snažíme se vysvětlit jejich interakce. Eh, tady vidíte eh, eh, jeden takový příklad. Teď několik pohledů na Evropskou unii a na ty toky, které tady máme a jejich ekologický dopad. V Evropě dosahujeme velkého pokroku a můžeme být příkladem eh, dobrých standardů pro zbytek světa i eh, v rámci OSN, to může velice dobře vyniknout. Institucionální koherence v EU, to je velice podstatné, aby to nebyla tady jenom parlament nebo komise, ale aby tady byla spolupráce. Potom samozřejmě eh, politická koherence a koherence s politikou jednotlivých zemí. Já se opravdu těším na ty podněty z Timmermansovy zprávy. Tohle to je e, takový e, tedy systém obchodování s emisemi. To bychom měli, v tom bychom měli pokračovat. To je něco zcela nového. To je analýza toho, jak e, evropská energetická politika v ovlivnila globální kontext. My jsme tady použili právě tenhle eh, eh, mechanismus soumraku a A technologie obnovitelných energií eh, poměrně vyrovnaně pomáhá SDG v Evropě i mimo ní, zejména u těch klimatických SDG. Nicméně negativní dopady jsou na využití půdy. To ovlivňuje biodiverzitu, ale také další věci, které souvisejí s ekosystémy, služby, potraviny a tak dále. Takže je dobré si tohle také eh, analyzovat. Spolupráce s podniky probíhá také na evropské úrovni. A v té právě se hodně hovoří o řízení rizika. To je eh, riziko, eh, tady máme, my tady hovoříme o eh, spolupráci evropských ekologických institucí. No a my jsme eh, měli tady první seminář a vyvolalo to velký zájem o ty nástroje, které jsem tady nasínila je opravdu eh, třeba mít společné nástroje, abychom mohli eh, se dostat vpřed. Eh, chybí a je o, nich, o ně velký zájem. Takže Horizont pomůže výzkumníkům předložit nezbytné důkazy a tohle je příležitost, kterou Evropa si nesmí nechat ujít. My zdůrazňujeme, že je velice podstatné používat ty finance právě eh, kvůli eh, do eh, dosahování SDG, takže musíme se zabývat vzájemnými vazbami a zabudovávat vědecké poznání o udržitelnosti do všech aspektů naší práce. Děkuji vám mnohokrát a jsme připraveni odpovědět na jakékoliv vaše dotazy. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Kolegové, můžete klást otázky k oběma studium, které, studiím, které byly odprezentovány a e, potom e, si vyslechneme odpovědi obou řečnic. Kdo chce začít? Paní Kadenbachová. Jenom velmi stručná otázka k první studii. Bude následná follow-up studie o, e, o tom, jak se ty země vyvíjí posléze to by určitě bylo zajímavé i z pohledu toho, co říkal pan Timmermans na začátku, aby bylo vidět, jestli jsme dosáhli pokroku. Děkuji. Paní Meissnerová, velmi stručně, je možné někde tu zprávu dohledat? Tady jde o tu druhou zprávu. Zatím ne. Ono opravdu se to špatně četlo z těch um, slajdů. Ale tu prezentaci můžete mít k dispozici. Na tu zprávu si ještě musíme počkat. Pan Light. Děkuji. Děkuji za obě prezentace. Finsko taky zajímá otázka due diligence. Bavili jsme se o dodavatelských řetězcích. Hovořili jsme o tom, že také musíme přeorganizovat ty podnikatelské eh, vzorce. Eh, takže k té hloubkové kontrole, myslíte si, že podniky jsou připraveny, že tedy musíme více do toho zapojit ty sociální a environmentální otázky? Myslíte si, že by tady už šlo eh, udělat něco právně závazného, jak to navrhuje i OECD? Děkuji. Já bych ráda vysvětla jednu věc. Já chápu, že studie profesorky Fulmanové byla připravena pro zasedání ehm, v září 2019, kterého se tedy budou účastnit ehm, šéfové státu a vlád. Ehm, je to tedy zpráva v první řadě pro ně, a protože ta zpráva je ale velmi technická, velmi odborná, tak asi pro ně připravíte i nějaké takové klíčové poselství. Co, o co tam tedy jde? Jaké klíčové prvky byste eh, tak nějak výraznila? A za, také si myslím, že by bylo zajímavé mm, porovnat si trošku, jak si stojí jednotlivé členské země, kdo je na tom líp, kdo je na tom hůř, co třeba eh, malé eh, nebo mm, neziskové organizace. Určitě by to stálo za to, protože v oblasti klimatu třeba se díváme nebo udělujeme ceny těm, kteří eh, předkládají nejlepší řešení, tak by to určitě stálo za to i v těchto těch udržitelných rozvojových cílech něco podobného mít. Paní Hojbach, prosím. Děkuji mnohokrát. Profesorko Folmanová, jste říkala, že tady nejde pouze o životní prostředí a klima, ale i o sociální otázky. Vy jste upozorňovala na sociální nespravedlnosti a nerovnosti. Velmi zajímavé pro mě taky bylo, že to má vztah k nacionalismu a populismu. Takže nakolik to vlastně kladete na stejnou úroveň ve své studii? Třeba ty eh, klimatické otázky, environmentální otázky, eh, protože pokud eh, chceme, aby lidi to začalo více zajímat, tak samozřejmě musíme řešit i ty sociální nerovnosti a nespravedlnosti. A to vlastně jak v rámci společností, tak mezi jednotlivými společnostmi. A tady narážíme nejenom na globální hranice, ale i na společenské hranice. V této souvislosti e, o tom se mluví poměrně málo, ale já si myslím, že to je obrovsky důležité, tak možná byste k tomu mohla říct ještě pár slov. Děkuji. Takže prosím o reakce. Děkuji. Tak e, ta otázka k tomu follow-upu. Mm, to bylo vlastně první věc, po které jsem e, volala, když jsem začala. Ano, toto je pouze výchozí bod, e, klade základ. Je to jako kdyby taková příručka. No, takhle e, to tedy bylo koncipováno. A nyní vlastně kdokoliv z každé země si to může prolistovat a už má tu základnu. Je to samozřejmě deskriptivní, deskriptivní jsou tam eh, různé tabulky, ale pak máme ještě ty hodnotící systémy, co mm, prezentovala Elizabeth. Eh, máme taky i zhrnutí vlastně eh, konkrétní ehm, situaci v jednotlivých zemích. Tam tedy z toho můžete vyčíst, které země mm, jsou silné, jaké máme cíle, kde se to naplňuje náš metodologický přístup tedy byl, že vlastně nehodnotíme, co funguje, protože to je druhý aspekt, který e, patří do toho follow-upu. Protože my jsme chtěli nejdřív si e, pohovořit s lidmi, e, číst mezi řádky. A Některé věci tedy už jsou na papíře, některé potom jsou v tom hodnocení, ale to hodnocení je tedy spíš takové lehké, protože je potřeba je ještě rozšířit na více zainteresovaných stran. Co oni, co oni si o tom myslí? Zatím jsme tady měli vlastně zástupce státního sektoru, tak teď by se mus, bychom se museli podívat na ostatní. A pak samozřejmě další nástavba nad tím je, že se poučíme navzájem. A EU se tedy snaží e, k tomu přistoupit systematicky, e, podpořit mechanismy e, poučování se navzájem od druhých, peer learning a my máme tedy tu studii, to je základna pro reakci Eh, vlád, vlád eh, na to, jak eh, tedy chtějí dosáhnout těchto cílů. My si taky vyslechli France Timmermanse, jak on to chce dosáhnout na komisi. Takže my se tedy snažíme samozřejmě takto nastavit ty udržitelné cíle, ale potřebujeme proto nějaký zastřešující, um, nějakou zastřešující platformu. E, právě proto, abychom to tedy takto systematizovali, tak prostě potřebujeme nějakou strategii. To je dobré. Určitě by stálo za to mít strategii EU, která by to zastřešila. Aby jsme právě dobře mohli porovnat, kdo co kde dělá a jak se jim to daří. Strategie je tedy nástroj pro řešení takovéhoto přístupu mezi různými sektory, aktéry a úrovněmi. A ano, děláme follow-up a sdílíme to s aktéry. Máme tedy e, přístup EU 28, potom Evropský sociální a hospodářský výbor taky předložil svoji zprávu, kde se naopak zaměřují na zainteresované strany v 28 EU. A potom samozřejmě parlament zase ehm, pokračujeme v tím, co se děje v parlamentu. Takže to je moje odpověď. Z mé strany bych řekla, hm, co se týče tedy politického tlaku, který je potřebný, to je velmi důležité. A summit, který nás čeká v září 2019 o Eh, těchto cílech. Já si myslím, že to bude jakýsi, mm, jakýmsi kritickým testem pro udržitelné rozvojové cíle, protože v tuto chvíli nám chybí vedení na globální úrovni a to bude opravdu tedy eh, zatěžkávací zkouška toho, zda EU převezme tohleto vedení, zda zmobilizuje neziskovky, média a tak dále. Překonání té propasti v sociální oblasti, environmentální oblasti, tady opravdu musíme udělat ještě hodně, aby se to eh, integrovalo institucionálně i v parlamentu. Děkuji, paní Ferman. Pan Ipasel? Začnu, protože chci odpovědět na praktickou otázku, kdy zpráva bude k dispozici. Ty slajdy můžete mít hned, ale do dubna budeme mít eh, takovou předběžnou verzi, ale samozřejmě ta finální verze bude předložena na tom zasedání v New Yorku v září. Co se týče těch klíčových eh, poselství té zprávy, eh, já se pokusím tedy to zhrnout, ale Iva k tomu určitě ještě něco dodá. Tato zpráva se nesnaží nahradit výroční zprávu, která bohužel má stejný název, eh, kterou tedy zveřejňuje OSN každý rok. A ta zpráva OSN se tedy dívá na implementaci některých eh, udržitelných rozvojových cílů. Naše zpráva tuto zprávu nenahrazuje. Je to vlastně pouze první Ehm, ze zpráv, které budou vycházet každé čtyři roky. A nám jde zase o to podívat se na to, zda je možné předložit doporučení, které by napomohly dosažení eh, těch, tomu celkovému dosažení těch 17 eh, cílů. Eh, ta klíčová poselství z této zprávy za prvé bych řekl, že pro řadu těch cílů jsme tak trošku vykolejili a jsme neměli mandát eh, tedy eh, analyzovat všechny cíle, ale i, i tak lze říci, že tedy potřebujeme nalézt zase správnou cestu. Za druhé, my jako lidstvo nedosáhneme těchto cílů, pokud se pouze budeme snažit eh, tu a tam udělat nějakou malou změnu. Eh, my potřebujeme dosáhnout opravdové transformace a proto používáme slovo transformace v naší zprávě. A vysvětlujeme také, co to znamená. A jak ji dosáhnout? Jak už říkala Iva, potřebujeme systémové eh, myšlení, kde se budou hledat synergie mezi různými cestami, které tedy eh, napomůžou eh, dosažení těchto cílů. A určitě máme celou řadu příležitostí těchto synergií a samozřejmě něco za to musíme i tedy dát, ale ty synergie tam jsou a mm, podniky nebo podnikatelské prostředí toho může využít, protože vy jste se na tohle to taky ptal, tak určitě tam prostor pro ně je. Čtvrté poselství. je, že nedosáhneme environmentálních cílů udržitelných, pokud mnohem více nebudeme pracovat na těch sociálních aspektech. Tyhle tedy dvě věci jsou velmi úzce propojeny. Podívejte se na to, co se děje ve Francii s takzvanými eh, žlutými vestami, žiližon. Pokud tedy uděláme nějaké eh, kroky na ochranu životního prostředí, které ne, nezohlední sociální situaci, tak eh, může dojít k takovýmto protestům. Takže opravdu je potřeba dávat si pozor na nerovnosti eh, v rámci jednotlivých zemí, ale také mezinárodně, pokud chceme doufat, že se nám podaří dosáhnout těchto cílů. A mm, další klíčové poselství, které zde chci zdůraznit, je eh, nebo se týká přispění vědy Mm, tady určitě je, vidíte trošku střed zájmu, protože my jsme věci, ale možná věda nebyla zatím plně využita, nebo vědecké poznatky a e, nebyly plně využity a tak, abychom je využili, protože máme těch e, vědeckých poznatků obrovské množství z nejrůznějších disciplin e, po celém světě, tak potřebujeme hledat rozhraní na kterém se sejde eh, vědecká, eh, vědecké společenství s politikou. A určitě hm, prostě hm, taky hm, způsoby jsou, jak toho dosáhnout. A teď ještě dám slovo Evi, aby to doplnila. To bylo velmi dobré, nemám moc věcí, které bych chtěla dodat, ale jak už znělo, opravdu eh, ekologie a sociální otázky jsou úzce propojeny. Takže pokud chceme dosáhnout té transformace, ne, eh, musíme to brát společně. Podívejme se třeba na potraviny. Pokud eh, tady chcete dosáhnout nějaké transformace, tak vždycky musíte zohledňovat environmentální otázky, ale také sociální otázky. Řekla bych tedy, že celá ta zpráva je vybudována eh, na této premise. Nám jde taky samozřejmě o, jaksi, o jakýsi praktický přístup, abychom společně vytvořili nová pravidla. Vy jste se ptali i na tu hloubkovou kontrolu podniků a zda toho jsou schopny. Já si uvědomuji, že spousta podniků, které tam ještě nejsou, ale na druhou stranu řada z nich eh, už jsou v eh, jakými si lídry v téhle oblasti, eh, dokonce nad rámec toho, co vyžadují vnitrostátní, tedy jurisdikce a já tedy vidím světlo na konci tunelu a bylo by opravdu důležité, aby teď tedy politika podpořila tenhle ten proces. co doporučíme? Jaký, jaký je tedy pohled vědy? Tady opravdu potřebujeme podporu všech na celém světě. To není jenom otázka financování, ale je to i otázka sítí, infrastruktury, ale zejména otevřeného přístupu k datům. Máme například člena skupiny, který je z Jamajky a Naštěstí je také profesorem v Londýně. Protože aby se dostal k těm vědeckým do, eh, eh, zprávám, tak vlastně používá eh, ty svoje loginy z Spojeného království a to je velmi důležité. Tohle to je potřeba zlepšit. Ještě k té zprávě. Od samého začátku jsme hovořili velmi otevřeně o tom, eh, jakým směrem se pohybujeme, jakého pokroku jsme dosáhli. A vlastně všechno, co ukazujeme, je tedy probíhající práce, protože ta konečná studie bude zveřejněna ještě tedy později. Děkuji mnohokrát za tyto komentáře, prezentace a zase dávám slovo paní McEwen. Děkuji za tyto studie. My se tomu samozřejmě budeme věnovat, tak jak komise bude implementovat ten eh, eh, dokument, action paper. A nyní mě velmi těší, že přišel Jules který nahrazuje kolegyně, která musí odejít na jinou schůzi a on je vicepředsedou výboru Envy. Řadu let jsme tam spolupracovali a těší mě, že je zde a přecházíme ke třetímu oddílu našeho slyšení a vyslechneme si eh, přednášku eh, Jeffreyho Sexe z eh, Kolumbijské univerzity. Jeffrey, vy se snažíte už řadu let propojit rozvojovou politiku s udržitelností. Jste jedním z lidí, kteří, nebo myslitelů vůbec, kteří přišli s konceptem udržitelných rozvojových cílů. Tak dnes nám řeknete něco o tom, jak půjdeme ku předu, jak Eh, udělat eh, tyto rozvojové cíle prioritními pro politiku a všichni kolegové, kteří jsou noví z pohledu eh, procesu OSN, tak vlastně každoročně ehm, se zveřejňuje index SDG a pak se k tomu zveřejňuje takový dashboard. To je vlastně takový dobrý nástroj pro to, abychom se podívali, jak to celosvětově funguje. Takže Jeffrey, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přijel až z New Yorku. Eh, přes Washington jste letěl dnes dopoledne, a, eh, takže eh, děkuji, že jste přišel a máte slovo. Wonderful. Děkuji, je skvělé vidět všechen tento vývoj a ty zprávy, které jsou tak bohaté a zamýšlejí se nad institucionálními mechanismy, jak dosáhnout toho, aby ten komplikovaný proces fungoval, protože všechny diskuze dnes ráno zdůraznily, že všechno je mezirezortní, všechno je mezinárodní, všechno zahrnuje celou řadu zúčastněných stran. Všechno je relativně dlouhodobé z politické perspektivy, to znamená, že se díváme na procesy, které mají časový horizont 30, 40, 50 let. v takovém živém politickém procesu, který má časový horizont 15, 20, 30 dní. To znamená, že realizace těch změn, které jsou potřebné, je velmi komplikovaná. My se tímto procesem zabýváme už nejméně čtvrt století a zatím se ještě ta trajektorie příliš nezměnila. Možná v intenzitě špatného chování tam došlo trochu k poklesu, ale pořád ještě tedy v tom měřítku globální aktivity to špatné chování roste. Takže jsme dokonce ještě ani nevyrovnali ten špatný dopad lidské činnosti na planetu, ať už se jedná o životní prostředí nebo o sociální dimenzi. A pořád se nám zhoršuje trajektorie, pokud jde o globální oteplování, biologickou rozmanitost, fungování ekosystému a nerovnosti a nespravedlnost ve většině míst světa. A to je částečně zamyšlení nad tím, jak mocné jsou různé partikulární zájmy a jak velká setrvačnost tady je toho globálního systému 7,6 miliardy lidí a asi 100 trilionů toho ročního obratu. A ten útest není daleko před námi. Zatím se nám prostě nedaří. Když se podíváte na globální mapy toho, které země se nejvíce blíží dosažení cílů udržitelného rozvoje, tak jsou to určitě země Evropské unie. Obecně země Evropy. To je dobrá zpráva, protože já bych řekl, že hodnoty, motivace a politika je bližší těmto cílům než v jiných částech světa. Spojené státy například hodně zrychlovaly, ale pravděpodobně špatným směrem. Teď maximalizujeme rozvoj fosilních paliv. Odstraňujeme regulaci. Máme prezidenta, který se úplně staví proti kop. Já bych řekl, že je to psychopat, ale do této situace, do této diskuze dnes zacházet nechci. V každém případě Evropa je teď eh, vůči silou tohoto hnutí, ale není úplně konzistentní, to musím také říci. Mě jako člověka zvenčí překvapuje, že se všechno analyzuje téměř na národní úrovni, takže máte všechny ty národní projekty, procesy, které fungují, které nefungují. Proč se to nedělá systematicky na úrovni EU? Nedělá se to adekvátně na úrovni EU, tak proč by 27 nebo 28 nebo 29 nebo kolik jich bude, proč by to mělo dělat jeden po druhém a dojít ke stejnému výsledku? když všechna řešení musí být přijímána na vyšší úrovni více státního uskupení regionu, protože tam je nutno se zamýšlet nad těmito problémy na jednotlivé země, protože ty ekosystémy, energetické systémy, dopravní systémy, to vše je vzájemně propojeno. Takže to není skládanka, kterou si můžete vyřešit eh, doma ve své zemi. To je problém, který musí být eh, řešen na vyšší úrovni. Stejně jako je třeba přijímat a hledat místní řešení, ale mnohem více na vyšší úrovni, než se tomu děje. Kde jsou nějaké cesty na evropské úrovni, které potřebujeme v klíčových sektorech. Zatím ještě nejsou patrné, i když, jak jsem zdůraznil, jste mnohem dále než jakékoliv jiné místo na světě. A duch cílu udržitelného rozvoje je mnohem více v souladu se sociální a politickou realitou Evropy než na jakékoliv jiné, jakékoliv jiné části světa. Máme studii které ukazují, že šest velkých transformací, které potřebujeme, abych je rychle zmínil, zdraví, vzdělávání, energetika, potrava, města a informační technologie. Vidím, že GSDR 2019 má trošičku jiné transformace, které je potřeba, ale v podstatě je to ta zásadní myšlenka. Potřebujeme šest velkých změn a to nejsou změny, které se stanou sami od sebe. Ty musí být vědomé, musí být standardizované, musí být naplánované. Co to znamená? Od toho se nebudu zdržovat tedy u zdravotnictví a školství, ale pokud jde o energetiku, tak to znamená úplná dekarbonizace v polovině století. To není věc, kterou dosáhnete ve své zemi. To je věc, která musí být splněna na úrovni sítě, která bude standardizovaná. To znamená, musíte propojit svou dekarbonizovanou energii, musíte se navázat na Blízký východ, musíte plánovat, že dosáhnete nuly a nenechávejte to na těch 27 nebo 28 zemích individuálně, protože tak toho nedosáhnete. Není to decentralizovaný proces. Někdy se říká, že technologie umožňují decentralizaci energie. To není pravda, protože kvůli té tomu sezónnímu charakteru nebo nestálému charakteru obnovitelné energie je zásadní to propojení, aby se to dalo udělat, protože slunce nesvítí ve stejnou dobu na všech místech nebo někdy třeba nefouká vítr, takže potřebujete síť a proto je to celoevropský projekt. A zatím se to neděje na celoevropské úrovni dokonce Německo, které už 8 let eh, má svůj energetický plán, teprve teď řeklo, že do roku 2038 přestane spalovat uhlí, ale to je národní projekt, není to konzistentní projekt pro celý region. A toto je tedy ta transformace, to je plán, který je na dobu 20-30 let, dá se přizpůsobit, upravit, ale je to plán. A tyto plány v současné době neexistují. Ale nemůžete změnit energetický systém ze dne na den. A nemůžete to dělat jen tak. Potřebujete, aby to bylo vedeno tím konečným cílem, to znamená dekarbonizace do poloviny století, integrace dopravy, Eh, průmyslu, energetiky a to je systémová výzva a žádná země sama o sobě to nedokáže. Pokud jde o potraviny, tak tady jde o produkci potravin, které budou zdravé a zároveň udržitelné z hlediska životního prostředí. A zahrnuje to dvě věci. Jednak se to týká potravin, které v Evropě produkujete a za druhé potravin, které dovážíte, protože ta devastace, která probíhá třeba na indonéském souostroví anebo v Amazonii, tak Evropa v tom sehrává dvojí roli. Co dělá uvnitř a co požaduje od eh, zbytku světa. Pokud jde o hodnotový řetězec, my nemáme zatím globální plán transformace, ale v uplynulých týdnech se objevilo několik studií. Jedno je zpráva komise Eat Lancet, která byla vydána minulý týden a která říká, že to musí být tedy zdravé a musí to být také udržitelné. Jedná se tedy o změnu z konzumace masa na konzumaci bílkovin živočišného původu. Takže musíme jinak jít, jíst a musíme jinak pojímat hodnotové řetězce. A to obojí je velmi obtížné. Ale myslím si, že ten směr byl velmi, velmi jasný. Takže já na vás apeluji, abyste nejdříve začali za příští komise velmi vědomně jednat na celoevropské úrovni a udělat si plány pro ty hlavní transformace, pochopitelně v souladu s charakterem EU a jejich členských států, regionů a měst. O tom právě je ta diskuze. Ale bez té vyšší úrovně, bez jasných cílů, jasných cest, jasných transformací to nebude fungovat. Nemůže to být proces, který bude organizován ze spoda nahoru. Musí to být i z hora dolů a potom teprve ze spoda nahoru. A tak to není, zatím je tam jenom ten přístup z dole nahoru a to není dostačující. Zásadně transformace energetiky, jednoduchý cíl, dekorbonizace do roku 2050. jednoduše už to říct nemůže. A teď je třeba k tomu postavit nějaký plán. A potom používání, využívání půdy, pokud jde o potraviny a také biologickou rozmanitost. V Evropě v podstatě není místo pro bioenergii. Když se podíváte na svoje ekosystémy, na dodavatelský řetězec potravin a tak dále, tak celá ta věc o těch eh, bio, biopalivech, eh, to byla chyba, když se na to podíváme ze systémového hlediska. Nemáme totiž eh, dost půdy a vody, abychom mohli se starat o ekosystémy, produkovat potroviny a zároveň tedy biopaliva. Takže to bychom museli využít naše pouště. A třetí věc, to je regionální politika v Evropě. To je standardní, ale regionální politika z pohledu transformace. Jak EU zajistí, že regiony s vyšší nezaměstnaností a nízkým příjmem jsou schopny se zapojit do toho procesu. A to je velmi vědomá politika, kterou Evropská unie provádí už desetiletí, ale musí ještě rozšířit. A Doplňkem k tomu je role EU ve světě, protože Evropa, pokud je o své hodnoty a orientace, tak byla vždy vůči silou. Takže nestrácejte toto vedení. Evropa je rozhodující v tom, zda to bude fungovat nebo ne. A není předem řečeno, že to bude úspěšné. Zatím se nám to nepodařilo, takže Evropská unie bude hrát eh, zásadní roli, pokud to má být úspěšné. Takže zásadní je i nadále rozvojová pomoc. A evropská rozvojová pomoc eh, musí být konzistentnější a musí se více zaměřovat na tuto transformaci. Rozvojová pomoc to by neměla být eh, suma 28 programů rozvojové pomoci. Měla by existovat evropská strategie, podle mého názoru, silnější než je teď. Druhá věc je role Evropy v klimatické transformaci. Evropa musí dekarbonizovat do roku 2050, ale stejně tak Čína, Indie, Spojené státy a všichni na světě. A bez vedení Evropy v tomto směru se to prostě nestane a potřebujeme silnější spolupráci s Čínou, Indií a pokud budeme zahajovat hloupé obchodní války a budeme se hledat nová bojiště, tak takovouto spolupráci mít nebudeme. Musíme tady diskutovat o celé řadě věcí, ale Čína má skvělé nápady, pokud jde o celosvětové propojení Eh, energetických sítí a potom ta eh, belgická silniční iniciativa, to je také věc, na kterou bychom měli naváž, navázat. Potom eh, Spojené státy mají další hloupý nápad, že teď vede dá, válku s Čínou, obchodní válku a rozhodně Evropská unie by neměla jít touto cestou, protože tím by se skoncovalo s možností dosáhnout globální spolupráce, která je zásadní. Další oblast, kde Evropa sehrává zcela klíčovou roli, je zpráva informačních technologií. To je také zásadní. Máme nejdůležitější, nejdůležitější nástroj, máme umělou inteligenci a je to také velmi zasahující do soukromí. Já si myslím, že ten váš systém GDPR je zcela v pořádku mluvíme o tom, jak využívat informační a komunikační technologie a přitom nepřijít o své soukromí. A to si myslím, že je velmi důležité pro udržitelnou transformaci. Takže také bych na vás apeloval v tom, aby to i nadále byla pro vás priorita. A další věc je zpráva hodnotového řetězce. To jsou problémy, které nemůžeme vyřešit eh, na úrovni EU. Jsou to globální problémy a my jsme to zatím ještě nevyřešili. Je zde nezodpovědnost eh, v každém větším hodnotovém řetězci, protože ten podnikový sektor je vytvořen pro nezodpovědnost. Říká se tomu zručením omezeným. Ve Spojených státech to znamená, že můžeme porušovat zákon eh, kdykoliv chceme. ale neznamená to, že pokud eh, to bude mimo naše obchodní chování, tak eh, jsme za to, nejsme za to zodpovědní. Takže proto potřebujeme celosvětový hodnotový řetězec. Evropa je v, tím, v tom vůči silou, ale nesmí to být dobrovolné, to už zde bylo řečeno. Musí to být povinné, musí zde být spoluzodpovědnost za celý hodnotový řetězec v zemědělství, v energetice, v důlním průmyslu a tak dále. Konečně bych řekl, že obecně chování podniků, průmyslu a daňové chování. Znovu bych řekl, že evropské smýšlení o zprávě ze strany mnoha aktérů je mnohem pokročilejší než třeba USA. Tam se opravdu zaměřují na maximalizaci bohatství akcionářů. Ten evropský model je zcela opačný a je zásadní pro udržitelný rozvoj. Takže ta zpráva podniku musí být také základním tématem. A konečně bych se také zmínil o daňových rájích. Evropa je vlastně na obou koncích. Na jedné straně jsou zde opravdu jedny z největších daňových rájů a na druhé straně nejpřísnější pravidla. Takže to je samozřejmě velká překážka pro mobilizaci veřejných financí a dokud budou existovat velké daňové ráje a všechny jsou tedy vybudovány velkými silnými zeměmi, tak nedosáhneme úspěchu. A konečně pár slov k procesu, to si myslím, že je právě ta substance transformace. A teď tedy k tomu procesu. Evropa potřebuje větší rozpočet než 1% HDP, aby se to mohlo všechno splnit. Myslím si, že velká výzva pro rok 2020 eh, musí to být rozpočet, který bude ve výši několika procent HDP, protože nemůžete mít eh, takovéto cíle a přitom tak malý rozpočet. Dále monitoring eh, je zásadní. Komise by měla mít jasnou matici ohledně těch velkých transformací, mělo by se o nich informovat prostřednictvím Eurostatu čtvrtletně, velmi jasně, aby každý viděl. My teď máme třeba každodenně informace o kvalitě ovzduší. Měli bychom mít stejné informace třeba o chudobě a tak dále. Je to proveditelné. A také bych navrhla, aby Evropský parlament navázal kontakty s mezinárodními parlamenty jinde na světě. Kdybyste měli třeba tady na dálku globální parlamentní slyšení o udržitelném rozvoji, protože každý parlament potřebuje tuto diskuzi a je velmi jednoduché se teď propojit. A myslíme, že byste mohli vzít na sebe iniciativu v takovémto propojení. Za čtvrté, já si myslím, že Evropa potřebuje průmyslovou politiku, která půjde nebo bude v souladu s touto strategií. Já osobně jsem byl pro fúzi Siemens Austin, protože vytváření těchto subjektů, těchto společností jako je třeba Airbus v oblasti high-tech, to je velmi důležité pro tuto transformaci. A my potřebujeme průmyslovou politiku, která bude na úrovni té transformace, toho rozsahu transformace, která probíhá. Za páté, transformace vyžaduje cesty nebo strategie nebo plány, které jsou na období 20 nebo 30 let. Ne, jak by to bylo hezké třeba něco udělat, nebo my si myslíme, že by to takto mohlo vypadat. Ne, prostě potřebujeme opravdové mapy, eh, kde třeba eh, je produkce energie, kde jsou obnovitelné zdroje, eh, kde je biologická rozmanitost. Evropská unie zatím nic takového nemá, ani Spojené státy, ani většina, většina jiných regionů. Takže Toto je pár procesních bodů, které bych chtěl zdůraznit. Ale na závěr bych řekl totéž jako na začátek. Toto je vaše agenda. Věřte mi, pokud Evropa nedokáže tento problém vyřešit, tak není možné, aby toto vyřešil jakýkoliv jiný region na světě. A Evropa je nejblíže řešení ze všech regionů na světě. Možná Nemáte ten pocit, když se díváte na tu politickou bitvu, ale tak to je. A ty konverzace, které jsem teď slyšel dnes dopoledne, když jste diskutovali o těchto zprávách, ty bych nikdy nemohl slyšet ve Spojených státech. My jsme alespoň o desetiletí za vámi, i když se nám podaří vyřešit naši politiku. My o tom pořád jenom hovoří, hovoříme. Já jsem byl včera ve Washingtonu teď alespoň demokraté mají eh, dolní sněmovnu a mají trošičku kontrolu nad eh, prezidentem, který je zcela nezodpovědný. Ale vy jste tedy vůči silou, takže nestrácejte toto vedení kvůli Evropě a kvůli světu. Děkuji. Well, thank you very much, for first... Děkuji, Jeffy, mnohokrát Eh, a děkujeme za ta, ta povzbudivá slova, protože často eh, my začínáme s tím, že nedosahujeme žádného pohroku, ale pořád Evropa je v čele. Je škoda, že tady komisař eh, Timmermans nezůstal, aby si vyslechl to poselství o tom, že je důležité zachovat tuhle vůči pozici a postarat se o to, aby v nadcházejících pěti letech v nové komisi, v novém parlamentu jsme s tím něco udělali. Eh, my tady máme ten eh, eh, dokument komise se třemi variantami a jenom jedna je koordinovaná, ehm, koordinované prosazování ehm, té agendy ze strany EU. To další nejsou pro mě varianty. Takže my jsme tady měli tenhle ten ehm, dokument k zamišlení minulý týden. Budeme ho muset přijmout ještě příš, do konce období předtím, než zasedne to eh, politické fórum na vysoké úrovni v září, takže eh, jste nám přinesl opravdu hm, podněty k tomu, co požadovat po vlastní komisi a vládách, <clears throat> pokud jde o evropskou úlohu. Řada kolegů si chce vzít slovo. Kdo se, zatím máme? Maria Hojbuk, Karin Kadenbach, Arnie Lietz, Charles Görens, That's it. Okay. And how long have we got, Donatella? What's the timing? 20 minutes. 20 minutes. So, okay, we can... Dobrá, tak máme 20 minut, takže několik minut každý. Hajde Hautala. Děkuji vám za vaše strategická doporučení a za vaše neochvějné přesvědčení, že to Evropa zvládne. Já souhlasím. Mohl byste pohovořit více o tom, eh, jak eh, se dobrat k tomu eh, povinnému vládnutí podle hodnotového řetězce. V Evropské unii a na úrovni členských států se vedou debaty o tom, jak to udělat. V, některé, v některých zemích, jako ve Francii, už existuje legislativa o horizontální due diligence, kterou by bylo možné promítnout na evropskou úroveň. Takže jsem eh, přesvědčená, že s novou komisí eh, se tohle začne řešit, protože nemá smysl, eh, aby jsme tady měli různé legislativní úpravy v jednotlivých zemích od protiotrocké legislativy v Británii po tohle, co mají ve Francii. Co si myslíte o neudržitelných dodavatelských řetězcích? Může být EU tady eh, nějakým způsobem eh, v čele, pokud se dá dohromady? Může to mít nějaký dopad eh, na globální úroveň? Děkuji, Heidi. Maria Hojbuch. Děkuji. Děkuji vám za výklad. Bylo opravdu napínavé vás poslouchat. Tak už mě slyšíte? <laughs> Ja, kann es nicht funktionieren. Okay. herzlichen Dank für Ihre... Takže eh, děkuji vám eh, za výklad. Vy jste eh, uzavřel tím, že Evropa je nejblíž řešení. Já si myslím, že to je trošku, mě to těší, ale eh, je to trošku nebezpečné, protože my se tady o tom pořád bavíme v parlamentu. Co musíme udělat jako eh, příští krok? Já jsem ze zelených, my jsme velice ambiciozní a pořád eh, jsme zadržováni, ale přesto toho hodně děláme. Já hm? jsem ráda, že jste také řekl, že Evropa nesmí ztratit tu svoji vůči pozici. Někdy si dělám starosti o tu naši vedoucí úlohu. Právě protože si říkáme, že jsme tak dobří. A vy jste tak jako potvrdil dnes, eh, že my eh, opravdu jako vedeme, ale nejsme úplně ko- eh, koherentní. A ta koherence je velice důležitá v rozvojové spolupráci třeba. Když si, se zamyslím nad tím, že dnes tady budeme hlasovat o stanovisku k příští reformě agrární politiky, my pokaždé stanovíme podmínky eh, pro zemědělce v oblasti eh, potravin, výživy a, a v té oblasti eh, vždycky se rozhodneme už pro harmonogram pro nadcházejících sedm let. Teď na léta 2020-2027. Tady eh, není snadné eh, si uchovat ambicioznost. Protože pořád jsou tady rozdíly mezi velkým biznesem, mezi eh, zdravým, zdravou výrobou potravin, zajištěním příjmu zemědělců, stabilizací trhu a tak dále. Takže je to velice obtížné a já si myslím, že je tak trocha, trochu škoda, že tady nejsou kolegové ti, kteří <clears throat> spíš něco takového hm, brzdí ty, ty ambice v této oblasti. A teď tady mluvím jenom o, o potravinách, protože to mi, drží, eh, to, to mi leží na srdci. Já jsem sama a selka. Eh, takže je eh, Důležité je, abychom se o tomto eh, začali bavit. Eh, vy říkáte eh, opustit konzum masa, ano, to víme všichni, ale právě my zelení jsme před několika lety ve volbách selhali zásadně, no, narazili s myšlenkou, aby jeden den v veřejných jídelnách za týden se vařilo jen vegetariánsky to, to prostě úplně totálně eh, zklamalo. Možná, eh, že byste měli eh, nějakou představu o tom, jak bychom tohleto mohli dát více na pořad jednání, jak ty, ty, ty oblast, jak vytvořit prostě takové opravdu správné postupy pro Eh, oblast výživy, eh, zemědělství a tak dále. Jako zemědělec vím, že třeba mít dobrý eh, plán, aby se postupovalo. No, v Británii v současné době strašně roste počet veganů a vegetariánů na nějakých 28%, zejména mezi takzvanými mileniály. Pan Timmermans o tom hovořil. I ve Francii je to také. Takže možná eh, probíhá tady určitá transformativní změna od nové generace. Eh, možná, že to, eh, co nevyšlo před několika lety, by už možno mohlo vyjít teď. Karin Kádenbach. Děkuji za opravdu mnohostranou a poutavou přednášku, která Eh, brutálně odtahala status quo a sice, eh, že obecně se neposunujeme eh, správným směrem, respektive směr je správný, ale výsledky nejsou dostatečné. A potom za jasné závěrečné slovo. Já nejdřív jedno konstatování. Takováhle debata možná neprobíhá v USA, ale když eh, složení účastníků eh, této dnešní akce by eh, odpovídalo složení celého parlamentu, tak by ta debata dnes asi od, vypadala jinak. Tady vy, vy tady slyšíte otevřenou a angažovanou snahu k dosažení SDG. To není úplně reprezentativní pro celou tuto sněmovnu. Často tady eh, přicházíme s ambiciozními eh, návrhy Envy nebo Deve na plénum a řada z nich eh, mm, nakonec zapadne. My jsme to dosáhli už hodně, já jsem za to na to hrdá, za výsledky za posledních několik let, ale uvědomme si, že každý pohyb vyvolává protipohyb. To znamená, čím eh, silněji tlačíme na eh, trvalou udržitelnost, na rámcové podmínky eh, pro trvalé udržitelné hospodářství, tím intenzivněji vyvoláváme protitlak od těch, kteří se zamývají, kteří se chtějí zaměřovat jenom na krátkodobé zisky. Jeden graf, který jsme dnes zde viděli, tak to bylo to to, byl ten, eh, to byly ty dimenze ve 28 členských státech, pokud jde o eh, řízení eh, nebo zprávu a řízení SDG. Tak. Jak z tohle nebo já bych se ráda zeptala, jak se nám může podařit tenhle posílený protipohyb to znamená krátkodobé národní nebo podnikatelské cíle, zisky, jak bychom to dlouhodobé plánování, eh, jak bychom tomu mohli postavit to dlouhodobé plánování eh, SDG. Děkuji, Anelíc. Děkuji vám, Jeffrey Saxy, za to, že jste přišel eh, k nám, za to, že, že sem už létáte léta a pomáháte nám dosahovat něco. Jak naše eh, kolegyně říkala, eh, náš parlament tady zatím není příliš. zelený a SAD eh, jsou poměrně radikální. My si říkáme, ta pokrokářská část společnosti, my to SDG považujeme za způsob, jak se posunout vpřed. Nejsme tam, když se podíváte jenom na naše výbory, ale mm, je to dobrý začátek ve všech stranách a ve všech politických frakcích už existuje určitý, eh, určité myšlení k eh, vytvoření toho posunu v, v, v tomto směru. Davos. Eh, to je velká klimatická hrozba. Máme tady, my jsme se setkali se studenty z ulic v, minulé, v minulých týdnech. A ze strany parlamentu jsme měli eh, zprávu Envy a AFETu eh, ke klimatické diplomaci. Takže já si kladu otázku. Potřebujeme nejenom klimatickou diplomaci, ale potřebujeme také znalé diplomaty. A stejně jako eh, v vědeckém světě. Potřebujeme eh, nějakou diplomaci ve prospěch SDG a rýsuje se to nějak? Vyučuje se to eh, na Harvardu, v Indii nebo někde na světě? Jako prostředek zahraniční politiky? A poslední věc. Teď najednou eh, do obchod, obchodu začínáme zahrnovat klima. Například v jednáních s Kanadou. Japonsko má úplně novou vrstvu těchto věcí. Jak tohle posunout? Tak, aby SDG silnější. A můžeme eh, dosáhnout nějakých pravidel, eh, o to hledně toho, jak SDG zahrnou do našeho obchodního systému. Charles Gerens. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že tady znovu vidím Jeffrey Saxe. Já si vzpomínám, že jednou v Paříži na OECD jste mi řekl, já se téměř vždycky mílím. Doufám, že to dnes nebyla pravda, ale ponechme stranou a eh, tuto anekdotickou stránku, abychom se zaměřili na problematiku. Vaše prezentace na mě udělala velký dojem. My to vidíme velmi podobně jako vy v současné době. Prakticky neexistuje žádné vedení ve světě a to, co existuje, tak je ohrožováno americkým prezidentem. On se chce vrátit eh, k tomu, co existovalo před rokem 1945, takže vše, co je vícestrané, je strháváno k zemi. Takže co teď eh, jak můžeme v této chvíli celoplanetární destrukce vytvořit politiku, která by přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Když se podíváme na G7, tak je to čím dál více bez chuti, bez zápachu. Stejně tak to vypadá na G20. Vynaložili jsme úsilí na to, aby se na G20 na pořadu jednání eh, řešil přístup k sociálnímu zabezpečení a bylo nám odpovězeno, že je příliš pozdě na to, aby se to zařadilo na pořad jednání. Takže ta reakce těch, kteří vládnou světem, je tak zoufalá, že nevíte, jestli se máte smát nebo plakat. A potom další fóra, na kterých diskutujeme, předkládáme návrhy, mají pouze akademickou váhu, jako například Knuset. A to málo, co existuje na půdě VTO, je ohrožováno. Takže teď bychom potřebovali všechny tyto pilíře, ty malé pilíře celosvětového vládnutí, abychom z toho udělali nějakou globální zprávu, ale vidíme, že spíše postupujeme zpět. Mám velmi jednoduchou otázku. Já vždycky, když slyším zástupce z USA, tak jsem zaskočen tím, že Nejdříve mají na mysli strategii a na druhé, na druhém místě mají strategii. Takže vy jste skvělým strategem. Kdybyste měl všechny pravomoci komise, kdybyste byl předsedou komise, jak, jak byste uspořádal další kroky, jaká řešení byste přijal? a nám se teď blíží evropské volby, ty jsou důležité, ty jsou velmi důležité. Co byste řekl veřejnému mínění, kdybyste měl všechny pravomoci? Tak to je eh, inovativní myšlenka a, a, tady a, eh, amerického profesora a posadit do a, eh, funkce Za, Nevím, a, za jakou frakci by byl vlastně špicen kandidát. Žil Parňo. Zároveň víme, že Evropská komise není ten, kdo drží moc. To jsme my, europoslanci, anebo rada, kteří jsou tedy zvoleni. Já chci říci, že jsem opravdu velmi rád, že jsme si vás mohli vyslechnout k tématu, které je podle mě záležitostí 21. století. A teď je potřeba připravit bezuhlíkovou společnost, tak jak jste nám to znovu vysvětlil ve svém vystoupení. A na počátku 21. století máme pocit, že byla chvíle, kdy to bylo velmi obtížné. Já jsem stál po boku Lindy v Kodani na té konferenci, kde se nám nepodařilo uzavřít dohodu, i když tam byli všichni šéfové států a vlád. A přesto tehdy nebyl v čele Spojených států Donald Trump, ale Barack Obama a přesto nikdo nedokázal najít řešení na této konferenci v Kodani v prosinci 2009 a potom eh, v prosinci 2015 jsem byl hrdý na tu pařížskou dohodu. Byl jsem zpravodajem za Evropský parlament a hlasovali jsme tehdy v říjnu 2015 o tom usnesení, které ukázalo většinovou vůli Evropského parlamentu najít řešení. Ale tato pařížská dohoda, která je podle mě hezkým evropským vítězstvím, není závaznou dohodou. Takže vidíme, že od roku 2015 eh, se to moc nedaří, přešlapuje to na místě. Možná spíše dochází k určitému ústupu. I na úrovni Evropské unie máme některé členské státy. Nebudu na ně ukazovat prstem, abych nebyl nepříjemný, ale některé členské státy, i velké členské státy v Evropské unii, zpomalili. A nebo mají harmonogram, který je mnohem méně ambiciozní. Takže tři měsíce před eh, evropskými volbami by to chtělo, abychom my, kandidáti, my, evropští poslanci, jsme na sebe vzali zodpovědnost. A viděli jsme to v Katovicích eh, na konferenci COP24, že nám chybí odvaha. Nám, Evropanům, chybí také zodpovědnost. Takže ano, slyšíme různé hezké projevy, na různých akademických fórech. Ale kromě hezkých projevů, tak je také potřeba dostat se k jádru věci. Říci, a mě opravdu líto, že to tak je, protože já jsem viděl francouzského ministra, který je velmi populární ve Francii, který odstoupil, protože měl pocit, že energetická transformace neprobíhá příliš rychle na francouzském území. Ale když si vyslechneme, co děláte, tak bychom eh, si měli uvědomit, že je to opravdu na úrovni celého kontinentu, na úrovni Evropské unie, kde můžeme mít tuto politiku, která nám umožní dosáhnout změny paradigmatu. A odtud tedy má otázka konkrétní. Co si myslíte, o určitých návrzích, eh, které zde zazněly z pohledu evropských voleb. To znamená, že vstupujeme do konkrétních témat eh, a někdy nacionalisté a populisté jsou označováni jako klimatoskeptici. Vidíme to u prezidenta Spojených států, bohužel neděje nikdy na světě. Takže Předkládejme konkrétní návrhy, dotkněme se těch konkrétních věcí a my předkládáme návrhy, které se týkají například vytvoření fondu na boj proti energetické chudobě. To nám připadá zásadní. Pokud chceme, aby lidové vrstvy v Evropě mohly říci, že energetická transformace není trestem pro nás, ale my zmobilizujeme ten energetický fond, protože 44,5 milionu Evropanů má nedostatečný přístup k energii nebo za nerozumné ceny. Navrhujeme také vytvoření Evropské klimatické banky, která by zase měla schromažďovat všechny tyto prostředky. Máme na paměti to, že Evropská centrální banka eh, aktivovala 2500 miliard eur za tímto účelem. A pokud je to způsob, jak zajistit tedy finanční kapacitu, tak to znamená, že musíme skupovat veřejná aktiva. To by umožnilo podpořit jednotlivé aktéry. Potřebujeme tedy přeorientovat eh, tyto prostředky ve prospěch ekologické transformace. Navrhujeme také zavedení daně z uhlíku na hranicích Evropské unie. To by se uplatňovalo na neevropské země, které nedodržují pařížskou dohodu a tím pádem mají konkurenční výhodu oproti našim firmám. A také chceme přestat eh, využívat jen ropu v Evropě, nicméně teď 12 miliard euro ročně evropské země věnují na dotování fosilních paliv. Takže členské státy Evropské unie jsou nadále v tomto velmi silně zainteresované a my chceme tyto veřejné peníze použít jinak, protože jsou to dotace, které jsou poskytovány, tak chceme je přeorientovat na obnovitelné zdroje energie, především v oblasti dopravy, což je oblast, která dnes eh, působí jisté problémy tady v Evropě. Takže to jsou ty čtyři návrhy, které jsou podle mě zásadní a právě proto by mě zajímal váš názor. A já bych řekl opravdu, skončeme s těmi projevy, s hezkými projevy a začněme předkládat konkrétní návrhy. Děkuji. Ještě jedna otázka. My jste tady hovořil o šesti velkých transformacích. navrhovaných vaší sítí. Eh, co se tady, eh, kam patří nerovnost? Já samozřejmě eh, souhlasím s CSR, daňové otázky, ale nevím, jaká transformace by, kam by tahle transformace patřila. Do tohoto. Děkuji vám eh, za eh, všechny tyhle ty eh, drobné vyjasňující otázky. Jinými slovy, co budeme dělat v tomto světě, který je v tak složitém stavu. Hlavní geopolitická poznámka, kterou bych potrhnul, je, že Evropa musí Eh, jednat jako Evropa a na mezinárodní úrovni a nezáviset na Spojených státech, ale jednat eh, jako eh, silný vedoucí hlas jednotně ve vztahu k USA, Číně, Indii, Rusku a dalším. Bez toho by to bylo velice obtížné. A já to zdůraznuju, protože Spojené státy eh, nejsou v stavu, kdy by eh, mohly být eh, odpovědné nebo vést. To je změna oproti stavu po dlouhá desetiletí. Je to částečně dáno Trumpem, ale nejenom jím. Jedná se o takovou dlouhodobější výzvu. My toho uděláme, my se budeme snažit maximálně v USA. A myslím si, eh, že eh, politika se může zotavit eh, z té katastrofálně bezpečné aktuální situace. Ale nemyslím, že vlastní zájmy Evropy nebo zájmy světa jsou definovány stejně jako před 20 nebo 30 lety. A sice, že tohle je víceméně Severoatlantická aliance. Já doufám, že drahá strana a Atlantiku se bude chovat eh, odpovědně a partnersky, ale pokud Evropa bude záviset na americkém vedení, tak to tam nenajdete. A pokud eh, evropská bezpečnost bude eh, definována jenom ze strany USA, tak ji prostě mít nebudete. Omlouvám se, že to říkám tak jako výslovně. Mé jediné silné můj jediný silný signál pro vás je silná Evropa. Trump se eh, snaží aktivně podkopávat Evropskou unii, pochopitelně. Podporuje eh, nacionalistické síly. Pan Bannon, jedna z nejúsklivějších figur, nemyslím eh, fyzicky, ale pokud jde o jeho ideologii, je stělesnění myšlenky, že ehm, nacionalismus by měl ehm, dominovat a ehm, je taková primitivní myšlenka zápasu mezi národy. Evropa a pochopila, že to není to prvé po roce 1945 a vytvořila nejkoherentnější instituce nadnárodního eh, vládnutí ve světě. Stala se eh, určitým modelem chování pro tuto oblast. Eh, Američní politici tohle teď celé rozbourávají. To je velice jasné. Je to nesmírně hloupé a nebezpečné. Nicméně eh, v naší zemi v současné době eh, vládnou hloupí a nebezpeční lidé. Hm, nám nevládnou věci nebo filozofové, nějací lídři, ale jedni z nejhorších lidí, kteří eh, jsou k dispozici ve Spojených státech. A mm, nemusíte eh, to nějak moc hledat, stačí, eh, když si poslechnete, jak mluví. Ale z pohledu Evropy, Evropa musí jednat s Čínou třeba. Chcete jednat s Čínou jako 28 jednotlivých zemí? Nebo chcete jednat s Čínou jako Čína a 16? Já ne, já bych mluvil s Čínou jako Evropa. Mimochodem, to je tak jako dobrá rovnováha, protože eh, je tady spousta dobrého, vzájemného a pozitivního doplňování se. A Spojené státy jsou taková velmoc na odchodu se spoustou eh, popatrných myšlenek a myslí si, eh, že Čína je teď aktuální přítel, Ale to není pravda. Je to nesmírně nebezpečná představa. A Evropa jde teď do toho také a, a zakazuje Huawei a čínské firmy a to je velice špatně. To jde a, a o ruku v ruce s opravdu a, zjednodušeným přemýšlením. Já si myslím, eh, že tohle to není rok 1936, ale vypadá to spíše jako eh, rok 1910. Všude je nacionalismus. Strany se organizují, všichni se navzájem ohrožují. To je opravdu eh, výbušná směs a je to špatný nápad, protože základem rozvoje je globální spolupráce na transformaci. Pokud tohle vzdáme, tak to nebude fungovat. Tohle je eh, agenda globální, postavená na spolupráci. Eh, není evropská, německá, francouzská, americká. Je to globální agenda spolupráce, která neuspěje v dané zemi nebo eh, regionu samotném. Jak chcete změnit klima bez silného partnerství s Čínou? To nejde. Nebo s Indií. To je prostě aritmetické. Podívejte se na eh, emise eh, eh, skleníkových plynů. To není žádná ideologie. Tam jde o to, že prostě <laughs> skleníkové plyny se míchají v jedné atmosféře a proto všechny důležité regiony se musí aktivně tohoto zúčastnit. Takže silná Evropa je tady nesmírně důležitá. Je to v zájmu vašem i v zájmu světa. Jde o mm, to jednat v rámci stávajících struktur. Američané vám údajně poskytují bezpečnostní dešník. Ono už to není zase tak jednoduché. Američané nenabízejí vaši bezpečnost. Američané bojovali ve všech válkách na vaší periferii v posledních 15 letech v Sýrii, Iráku, mm, v Libii. Tam jste jim trochu pomohli, ale eh, pořád Evropa a eh, o tom vůbec nic neřekla, protože nebyla žádná evropská zahraniční politika. Kromě toho, eh, že Evropa varovala a Spojené státy, aby ne vstupovali do Iráku, což byl skvělý signál který nikdo nevzal v potaz. Nicméně mějte transformační strategii. Tohle je region, které, který má hodnoty, které potřebujeme celosvětě, celosvětově. Člověk se eh, učí eh, chybami, tvrdými, naučili jste se ale eh, pokud eh, nebude fungovat Evropská unie, eh, nebude fungovat AU, nebude fungovat eh, ASEAN. Pokud Evropa nenapraví svět, tak všechny další pokusy o regionální integraci, které jsou nesmírně důležité, nejsou logikou přežití v 21. století, nebudou fungovat. Takže tohle je ten hlavní signál, který bych řekl. Nacionalismus je hra. Bohužel. Dobře víte, co se stalo. Politika uprchlíků a migrace úplně eh, eh, v posledních pěti eh, letech zvrátila nějakou politiku evropského budování a místo toho, aby Eh, Spojené státy se snažily eh, stavit eh, klimatické změny a podpořit rozvoj, kvůli kterému se uprchlíci jinak posouvají, tak Evropa Evropa zabředá interně politicky. Zroutila se kvůli uprchlíkům. A to dominovalo veškerým, dalš, veškerému dalšímu přemýšlení, ale Jde o to, že to není eh, středobod vaší politiky. Tím musí být eh, slušný eh, život, trvale udržitelný rozvoj v unifikovaném evropském prostoru, kde bude dostatečně silná bezpečnost, kterou sami budete zajišťovat ve spolupráci s dalšími regiony, aby se spolupracovali s Čínou, s Jižní Asií, se Spojenými státy, s Afrikou a mluvili eh, silným i jednotným hlasem. A bohužel stávající eh, americké vedení, které je naprosto nechutné, se pokouší toto eh, rozvrátit den za dnem. Ale i kdybychom tam měli prezidenta Obamu, který byl velice přemýšlivý člověk, tak pořád Evropa hm, se bude muset postavit na vlastní nohy. více než předtím. Nevracíme se do doby studené války, kdy uh, Spojené státy byly bezpečnostním dešníkem. Takže uh, dejte si dohromady uh, svoji bezpečnost, abyste hm, mohli mít silnou jednotnou Evropu, která vás může vést. O to tady opravdu jde. A jde o to, že nemůžete vzlížet k žádnému regionu. <clears throat> USA vnímají Čínu jako, nebe, jako nepřítele a to je důležité teď pochopit. Americká ideologie, kterou najdete prakticky v každém politickém dokumentu, je, že Spojené státy musí být nejsilnější silou na světě. To je ta ideologie. Nadřazenost americká e, a její mocenská převaha. To je, není Eh, životoschopná ideologie pro mírový svět. Je to nebezpečná ideologie a to je problém. Je to problém pro vás v tom smyslu, že američané eh, vnímají úspěch kdekoliv jinde jako hrozbu. Protože američané nechtějí úspěšné eh, protižky, chtějí nadváhu, tedy převahu. A já si to nevymýšlím, přečtete si národní strategii obrany na eh, rok 2018. Slovo eh, být první je všude. Čína je teď náš nepřítel. Evropa nemůže být eh, nepřítelem Číny. Máte, jste na stejné kontinentální mase. Snažte se s, s nimi mírově propojit, ne jako nepřátelé. Pro mě tohle je celá základní věc pragmatičtí vzato. Možná, že tohle bylo abstraktně mm, pojato. Já doufám, že ta nová komise během roku podá parlamentu eh, zprávy o konkrétních cestách k transformace, eh, k transformaci energetiky, eh, potravinářství, využití půdy a dalších oblastech. Ne žádné obecné věci, ne cíle, ale konkrétní cestovní mapy. A parlament eh, bude trvat na tom, že eh, chce během eh, roku jasnou cestovní mapu. Potom samozřejmě země budou mít své národní politiky a tak dále, ale bude to v nějakém explicitním rámci. V řadě oblastí našich životů neočekáváme nějakou národní politiku. Neříkáme stanovte nám politiku pro internetové protokoly nebo stanovte národní politiky pro 4G nebo 5G. Neočekáváme to pro um, kontrolu letového provozu. To jsou prostě, tady jsou normy, které je potřeba nastavit v daném regionu nebo třeba i eh, globálně. A to tež platí pro energetiku, pro dopravu. Pokud eh, dovolíte, eh, dám takový krátký příklad. Evropské hospodářství zásadně závisí na automobilovém průmyslu. To je evidentní. Automobilový průmysl během 15 let bude absolutně jiný, než jaký byl v minulých 100 letech. Eh, auta budou elektrická a stále více autonomní řízena tedy vlastně roboty nebo eh, umělou inteligencí. Takže úspěch eh, evropského automobilového průmyslu v této transformaci je zásadně důležitý pro hospodářské zdraví eh, v Evropě. Jinak tady budete mít čínské vozy ehm, nebo katastrofu pro životní prostředí. Takže postupujete eh, konsistentně s tou rapidní transformací automobilového sektoru? Já bych řekl zatím ne. A co tím eh, myslím? Je potřeba jasně říci do roku 2030 všechna auta pro soukromou potřebu, která se budou prodávat, budou muset být bezemisní. To je potřeba říci naprosto jasně. Vytvořte infrastrukturu, buď tedy pro elektrická auta nebo vlastně nějakou cestovní mapu pro hybridní auta, aby i ti výrobci věděli, o co se mají opřít, jestli na to mají potřebnou infrastrukturu, tak aby i veřejnost věděla, jaká auta budou řídit. Máte samozřejmě skvělá auta v Evropě už teď, ale myslím si, že ta auta, která nás čekají, to bude opravdu zábava. Budou chytrá, elektrická. to není transformace, kterou docílí 28 jednotlivých zemí. Tady opravdu potřebujete postupovat společně a já vás tedy vyzývám k tomu, abyste um, žádali po nové komisi konkrétní cestovní mapy. Vysvětlete i Evropské radě, eh, tedy šéfům, nedělejte to odděleně, jednotlivě. Eh, i v případě, pokud eh, máte tedy jakousi mm, mm, bezpečnou politickou pozici ve svém jednotlivém státě, nedělejte to jednotlivě. Spojte se. To je hlavní věc, kterou bych zdůraznil. A potom určitě je to potřeba zapracovat do obchodního systému, určitě potřebujeme daně mm, pokud i vlastně tedy e, cla, pokud nějaké země nepostupují v té dekarbonizaci, to je určitě smysluplné a implementovatelné. K změně hodnot e, a e, vlastně těch hodnotových řetězců. Tady je potřeba identifikovat hlavní sektory, které jsou problematické. Zemědělství, třeba káva palmový eh, olej, soja. Potom máme eh, těžbu uhlí a vůbec celý sektor ehm, fosilních paliv. A kromě toho eh, potom máme všechno, co potřebuje hodně manuální lidské práce jako textil. A abych tedy určitě se obrátil na komisi a na, na asociace průmyslu, aby identifikovali jakési hotspoty. Geograficky i tematicky. Práce dětí, otrocká práce, těžké nebezpečné pracovní podmínky, znečištění, deforestace a tak dále. A potom samozřejmě si musíme stanovit eh, eh, požadavky na podávání zpráv, metriku, Všichni budou tedy muset takto podávat zprávy ve vysoce monitorovaném eh, a verifikovaném hodnotovém řetězci, kde je možné vyhodnotit náročnost těch podmínek a potom bych samozřejmě stanovil pokuty. Finanční eh, pokuty. Začal bych postupně třeba za tři let, za pět let za tři roky, za pět let, pokud eh, máte nějakého dodavatele, který opravdu dlouhodobě porušuje ty hodnoty toho hodnotového řetězce, jako například eh, ta dětská práce a podobně. Začal bych asi modelem tedy finančních pokut, ale nejdřív bych si definoval ty hotspoty, udělal bych si jakýsi seznam checklist a také požadavky na podávání zpráv. velmi silnou roli průmyslových asociací v rámci jednotlivých sektorů. Protože všechny tyhle ty sektory už jsou organizované. Například eh, je celosvětová eh, platforma pro kávu a podobně. Všechny tyhle ty sektory mají nějakou platformu a já bych jim teď eh, je upozornil, že budeme zavádět pokuty že budou probíhat kontroly těch jejich řetězců, že je potřeba eh, eh, tedy eh, sladit to s jasně definovanými podmínky, jak sociálními, tak environmentálně. Já si myslím, že tohle je naprosto proveditelné. A i jim by to vnitřně pomohlo hm, prosazovat tedy to správné chování jednotlivých tedy členských organizací nebo podniků, abychom se vyhnuli těm takzvaným eh, nějakým černým eh, praktikám, které právě tohle to všechno tak komplikují. A potom samozřejmě často hovoříme o nerovnosti, o vzdělávání, dovednostech a podobně. Eh, Evropa zase je Eh, asi nejpokročilejší v tomhle, taky se opravdu nejvíce snaží snižovat nerovnosti. Vy tady vlastně máte to asi o 10 eh, bodů nižší než kdekoliv jinde, ty nerovnosti, sociální nerovnosti. Vy jste opravdu um, příkladem sociálně demokratického modelu, i když eh, tedy použijeme malé S a malé D. Začalo to tedy podle se světové válce a pokračovat až do posud, ale Takže eh, jsou tady země, zejména tedy ve Skandinávii, která, které mají nejnižší míru um, nerovností pod třemi body. Tady samozřejmě je to otázka taky výběru daní a transferů, aby se nerovnosti snižovaly, protože ty tržní síly nás zase rozpínají, takže je potřeba mít fiskální ehm, pravomoci, které nás zase ehm, vrací zpátky do pospolitosti. A e, tady vlastně v jádru tedy stojí ty fiskální transfery, které umožňují potom ehm, rovnoprávnost e, i e, třeba mezi muži a ženami a které umožňují podržet také lidská práva a podobně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Taky děkuji za to, že jak se blíží volby, že nám připomněl význam těchto voleb a jak řekl, Evropa musí být silná. Já jako někdo z Británie, tady jsou kolegové z UK, eh, další. A e, pod tím, e, tedy v, ten útok Benona a e, dalších jemu podobných lidí nás, nám úplně podrazil nohy, řekněme, ztratili jsme důvěru v to, že se jim můžeme postavit. A já si myslím, že Jeffrey tady vlastně říkal něco velmi užitečného, že prostě to naše poselství musí být silné a že co, to, co tady děláme, je důležité, že to může mít transformační efekt na celý svět, že eh, v podstatě eh, lidi, kteří, které zde zastupujeme, ehm, že jim opravdu můžeme poskytnout lepší život a ehm, je to vlastně nejenom pro nás jako Evropany, ale vlastně ten lepší život může čekat všechny na celém světě. Takže tohle je určitě něco, co kolegové by měli v té kampani říkat. A ještě jednou mnohokrát děkujeme Jeffreymu, to je konec zasedání. Vyslechli jsme si eh, na začátku France Timmermanse, na, na konci Jeffreyho Sexe. A teď eh, vlastně končí eh, tohleto veřejné slyšení, ale nyní se budeme věnovat naší správně z vlastní iniciativy o těch udržitelných cílech. A Tohle jsme předložili z toho důvodu, že se právě, protože se blíží volby, takže potřebujeme mít e, něco tako, takto konkrétně k dispozici. A je to samozřejmě příprava tohoto parlamentu na e, zasedání OSN v září roku 2019 k rozvojovým cílům. Nyní dám slovo Žilu Parněvi z výboru Envy, který bude předsedat tomuto panelu. Děkuji, děkuji, Linda. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval poslancům oběma výborů za dobrou spolupráci, protože bez toho by nebylo možno vytvořit rámec pro tyto společné kroky. Jak říkala Linda McAvan, strategická výroční zpráva o implementaci a plnění cílů udržitelného rozvoje nám jasně ukáže, jak to vypadá s parlamentní prací pro následující roky. Máme před sebou ještě spoustu práce, abychom dosáhli cílu této agendy. Nicméně chci zdůraznit pokrok, kterého jsme dosáhli. Ať už je to náš závazek vůči agendě 2030 nebo pařížským dohodám z prosince 2015. Klimatické působení, to je jedno z cílů udržitelného rozvoje, které bude znovu zkoumáno a především se o tom bude hovořit také na generálním fóru v roce 2019, kde se bude hovořit také o tom, jak dosáhnout inkluze a rovnosti. Údaje z posledních měsíců jsou v tomto smyslu zásadní. Konečně bych rád eh, poděkovala našim dvěma zpravodajům, Franciskovi Gambusovi a paní Eleny Teocharus eh, za jejich práci. Teď máme 20 minut na prezentaci a diskuzi návrhu zprávy. Nabrali jsme trošičku spoždění, takže bez dalších odkladů dám eh, slovo zástupcům spolu s kteří tady dnes nemohou být. Takže za pana Gambuse Dávám slovo panu Sonikovi, který tady je. Máte slovo, vážený kolego. Děkuji. Jménem pana poslance Gambuse, který bohužel nemůže být přítomen na dnešním zasedání, bych rád upozornil na několik bodů, který spolu s z EPP chtěl zohlednit v tomto návrhu zprávy. Především podle pana poslance Gambuse kroky Evropské unie při realizaci agendy 2030 se ubírají správným směrem nejen z perspektivy našeho kontinentu, ale také, když fungujeme jako lídr v boji proti klimatickým změnám. Potřebujeme v tomto směru spolupráci s jinými stranami a také aktivní zapojení takových eh, zemí, jako jsou Spojené státy nebo Čína. Abychom byli globálním lídrem, musíme být eh, ambiciozní a sebekritičtí. Z tohoto ohledu eh, pan zpravodaj přijal analytický dokument, který předložila komise 30 ledna, protože mnoho cílů agendy 2030 souvisí se závazky a kompetencemi, které vyplývají z unijních smluv. Musíme mít nástroje k posouzení podniknutých kroků s cílem dosáhnout eh, cílu agendy 2030. Druhý bod eh, se týká samotné zprávy. Je to první v řadě zpráv, eh, které postupují po výročních tedy zprávách eh, k dosahování SDG, takže má to velmi obecný charakter tato zpráva a zaměřuje se na cíle, které budou potom obsaženy v přehledu za rok 2019. To znamená hospodářský růst, dobrá práce, snižování nerovností, klimatické kroky, zajištění míru, spravedlnosti silných institucí a také partnerství pro cíle a také školství a zdravotnictví. Spravodaj si je vědom, že cíle souvisí také se zdravotnictvím, bezpečnostní potravin a hospodářstvím, ale měli bychom v oblasti politického fóra na vysoké úrovni OSN věnovat pozornost i jiným cílům. Parlament by tuto zprávu vydával každý rok z pohledu Evropského parlamentu by to nemělo žádnou politickou přidanou hodnotu před přehledem na eh, vysoké úrovni. Další otázkou jsou dobrovolné přehledy jednotlivých členských států a v tomto smyslu zpravodaj vyzývá členské státy, aby prováděly takovéto přehledy, aby přizpůsobili kroky realizaci cílu. Máme zde také výzvu na ty členské státy, které zatím nedělají tyto dobrovolné přehledy, aby zahájili tento proces. Abych to schrnul, dosažení cílů agendy 2030 podle pana Gambuse bude potřebovat celostní přístup ze všech stran a na všech úrovních zprávy a řízení od místní až po mezinárodní úroveň a hlas Evropy v tomto procesu musí být jasně slyšitelný. Musíme posílit naši klimatickou diplomacii na celém světě ve spolupráci se všemi zaangažovanými stranami, abychom dosáhli rovnovážného vývoje jak na poli životního prostředí, tak na poli společnosti a také hospodářství. Spoluspravodaj počítá s dobrou spoluprací s dalšími zpravodaji, aby se vypracoval dobrý dokument, který vzhledem k časovému omezení bude vyžadovat dobrou vůli ze strany všech politických uskupení. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji, pane Soněku, za vaše vystoupení jménem pana Gambuse. nikdo není zapsán, že by nahradil paní Teocharus, takže rovnou dám slovo stínovým zpravodajům. Pane Soniku, chcete si znovu vzít slovo? Svým vlastním jménem tentokrát? Přesně tak. Já budu mluvit polsky. Chtěl bych poděkovat paní poslankyně Teocharus a, a Pánovi Gambusovi, já sdílím názory spoluspravodajů, jsem přesvědčen, že odkaz na cíle, které budou analyzovány v červenci tohoto roku na eh, fóru na vysoké úrovni, to znamená klimatické změny, silné instituce, dobrá zaměstnanost, partnerství při dosahování cílů školství a zdravotnictví, to je věc, která určitě eh, je dobrým eh, signálem ze strany politického parlamentu. V průběhu posledních třech let Evropské země zaujaly vůči roli, pokud jde o překonávání výzev související s realizací cílu udržitelného rozvoje, to znamená vytváření ukazatelů, mechanismu monitorování, podpora rozvojových států, spolupráce na mezinárodní úrovni. Některé členské státy ovšem se musí zavázat k provádění dobrovolných přehledů, pokud jde o realizaci strategie. Moje pozměňovací návrhy se budou týkat především zohlednění agendy 2030 v Evropské strategii rozvoje po roce 2020 anebo lepšího zdůraznění role cílů, které budou analyzovány v červenci tohoto roku. Děkuji. Merci, merci. Děkuji. Děkuji, pane Soniku. A teď dám slovo dalším stínovým zpravodajům, nejdříve paní Kadenbach a potom pan Gerens. Karin. Ja, ein herzliches Dankeschön. Děkuji. Děkuji tedy také za směřování dnešního společného eh, zasedání, protože to opravdu ukazuje, jak je důležité eh, pracovat na dosažení těchto cílů. My jsme se tomu opravdu věnovali a doufám, že tohleto poselství překročí zasedací eh, místnosti, kde zasedají výbory Envy a DEVE. Děkuji za vypracování tohoto velmi dobrého návrhu, který předložila paní zpravodajka. Já vím, že tam je omezení eh, délky, takže to nemůže být tak obsáhlé, jak bychom eh, třeba chtěli, ale eh, přeci jenom předložíme několik pozměňovacích návrhů. Za prvé mi jde o Mm, lepší, řekněme, synergie evropských opatření, eh, co se týče finančního vybavení, mm, tak abychom v rámci evropského semestru u stanovování cílů eh, zohledňovali právě udržitelné rozvojové cíle. A ve střednědobém finančním rámci, ne, ve víceletém finančním rámci, i zde je potřeba eh, velmi jasně říci, jak se vynakládají eh, evropské prostředky, abychom dosahovali nebo mohli dosáhnout udržitelných rozvojových cílů. Takže chápu, že ta zpráva nemůže zabíhat do detailů. Ještě chci ale upozornit na jednu Eh, oblast, eh, to je boj proti viru hepatitidy, protože eh, tohle je oblast, kde opravdu musíme postupovat, to je to poměrně naléhavé a mm, budeme tedy postupovat i vlastně na poput mm, svazu zdravotníků a lékařů a já si myslím, že tedy ačkoliv to zachází do trochu více detailů, tak snad nás kolegové přesto podpoří. Ještě děkuji Septens, který byl v předchozím roce zpravodajem a který mi byl k dispozici eh, tenhle rok. Děkuji. Děkuji, děkuji Karin a teď předávám slovo Šárlovi Gerencovi. Děkuji, pane spolupředsedo. Já se mohu omezit eh, na pár poznámek po Jeffrey, Jeffrey Saxovi těžké říci něco originálního v tomto smyslu. Ale v návaznosti na to, co říkal pan Sachs, bych se rád vrátil k financování cílu udržitelného rozvoje. Především jeden důležitý aspekt eh, je veřejná pomoc, veřejná rozvojová pomoc. Už roky vyžadujeme monitoring financování veřejné rozvojové pomoci ze strany komise, aby nás informovala o vkladech členských států. Podepisujeme ambiciozní, přijímáme ambiciozní eh, velkorysé závazky, ale když eh, nastane realizace, nebo má nastat realizace, tak se nic neděje. Takže já bych znovu předložil pozměňovací návrh, který už jsem jednou předložil a ten se týká Evropského rozvojového koncensu. Já se omlouvám, že ho předkládám znovu, ale předkládám ho proto, že nebyl zohledněn. V parlamentu ano, ale komise a členské státy by se měly zaměřit na cíle, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Členské státy nedělají absolutně nic Parlamenty členských států a Evropský parlament by měly vyžadovat od členských států, aby v národních parlamentech a v Evropském parlamentu přednášeli zprávy o svých příspěvcích na toto téma. A také bych rád zmínil jednu otázku v tomto smyslu. Teď diskutujeme o NDICI. Diskuze se točí ohledně toho, zda by nás mělo být 25, nebo tedy zda by to mělo být pořád 25 pro financování klimatických změn, zda bychom se měli posunout na 30 nebo co tedy? Ale to souvisí s další otázkou. A sice, jak naše členské státy a veškeré mezinárodní společenství bude postupovat, aby dokázala mobilizovat těch slíbených 100 miliard ročně které jsou tedy přislíbeny na boj proti klimatickým změnám. Já pořád čekám, až uvidím ty vyčíslené přínosy, protože všechno, co je možno vyčíslit, musí být vyčísleno a musí nám být oznámeno. A nejjednodušší způsob, jak rychle dostat slyšení, je mít k dispozici tyto čísla, tato čísla. A já si myslím, že je to provázáno. Pokud si nedáme pozor, tak to financování slíbené v Katovicích, což je jen opakováním slibu, který byl přijat už v Paříži, takže pokud se to nepodaří, tak zde bude silná tendence vyvíjet tlak na rozpočet Evropské unie, aby se finanční prostředky přerozdělily na cíle, které měly být předtím tedy určeny na boj proti chudobě jako takové. A já si myslím, že bychom neměli dělat jedno či druhé, ale měli bychom udělat obojí najednou. Měli bychom to uspořádat, měli bychom stát trošičku zatím, ať je tam logika a dobrá vůle a vůle respektovat eh, parlamenty, abychom tedy byli informováni o těchto aspektech, které mně přijdou zcela zásadní. Tato situace je neudržitelná, my se zesměšňujeme, po velmi ambiciozní výměně názorů o tom, jakou cestou se máme v Evropě dále ubývat, ubírat, nejsme ani schopni přitom překročit tuto malou překážku. Děkuji, děkuji Charlesi za vaše vystoupení. Ještě někdo další z poslanců by si chtěl vzít slovo? Není tomu tak? Takže teď dám slovo Gasparu Frontinimu, který je ředitelem jednotky na generálním ředitelství DEVKO, aby tedy reagoval. Prosím, máte slovo, pane Frontini. Okay, thank you, chairman. Um... Děkuji. Rád bych okomentoval několik um, těch externích aspektů, uh, které vyplývají ze zprávy, potom předám slovo kolegyně Astrid Schumacher která zase okomentuje více ty vnitřní otázky implementace. Takže ty externí, externí aspekty, no, tam byla celá řada prvků v zprávě Evropského parlamentu, kterých si vážíme. Vidíme dobrou integraci mezi externím a interním aspektem jak jsme dnes slyšeli, je důležité, aby EU vedla příkladem, šla příkladem jak interně, tak internacionálně. Tato agenda by nebyla implementována, pokud by se na to, k tomu všichni nepřidali. Je taky eh, ze zprávy velmi, ve zprávě velmi pozitivní to, že z ní vyplývá, že implementování SDG je pozitivní pro Evropu a nejenom pro rozvojové země. také upozorňuje na potřebu mobilizování všech prostředků implementace. EU e přijala jasný závazek 0,2 e, pro LDC. E, my jsme ale šli ještě dále, využili jsme soukromé financování, mobilizace domestických domácích zdrojů Taky jsme si mysleli, že ve zprávě stálo za to, abychom eh, zmínili podporu eh, pro země, eh, které internalizují prosazování SDG. Také jsme ocenili, že se zmiňuje smluvní povinnost, abychom zvažovali a zohledňovali tyto rozvojové aspekty tady vlastně jde o politickou koherentnost pro rozvoj a to je klíčový prvek implementování SDG. K tomu vás mohu informovat, že jsme zveřejnili zprávu o ECB společně s, vaším, společně s naším dokumentem. Tady vlastně máme tedy mix mezi externí a interní implementací. A to je právě tohle rozhraní, které se snažíme zdůrazňovat v této zprávě. E, vaše zpráva správně zmiňuje, že je potřeba tedy implementovat SDG rozvojovou spoluprací. společně s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími stakeholdery. Podporujeme, pokračujeme tedy ve v přípravě této zprávy, předpokládáme, že to bude hotové v dubnu. Zohledníme tedy i hlavní poselství vaší zprávy. A v červenci to odprezentujeme v New Yorku na Vysokém eh, fóru Ehm, asi bych mohl i pokračovat ve věcech, které se nám líbí na té zprávě, ale možná teď přejdu eh, na věci, které jsou trošku, hm, které by stálo za to více rozvést. Ehm, omlouvám se. Hodně lidí tady um, přichází, hovoří, je tady trošku šum v sále, čeká nás hlasování, ale prosím nás kolegové, potichu, aby jsme si vyslechli, to, co má, to, co říká komise. Dnes už několikrát zaznělo, že potřebujeme zdůraznit, že Evropa má zájem na tom, aby hrála vůdčí roli na mezinárodním poli. To je aspekt, který by tam měl být zdůrazněn. Je také zřejmé, že podpora SDG podporuje také multilateralismus. V té zprávě to stojí, ale já si myslím, že to je tak důležitý aspekt, že zase je potřeba ji trošku zdůraznit. Zmiňujete Evropský konsensus pro rozvoj. To je potřeba zase rozepsat protože tady vlastně jde jenom o strukturování rozvojové politiky jako nástroje pro pomoc jiných zem, jiným zemím, které tedy implementují agendu do roku 2030. Tak, aby samozřejmě ta agenda byla životaschopná pro všechny. Potřebujeme politický dialog eh, s rozvojovými zeměmi na základě tedy definovaných SDG. To je zase potřeba v té zprávě rozepsat. Včetně potřebné podpory těch eh, vnitrostátních dobrovolných přeskumů ve třetích zemích. Zhrnu, protože máme málo času. Máme dvě iniciativy, které jsem zmiňoval. Jednak Evropský externí investiční plán a za druhé nové partnerství, které eh, projednáváme se zeměmi Afriky, eh, Pacifiku a Karibiku v Kotonu. Protože tady vlastně to je důležitá součást toho, jak chceme implementovat ty SDG externě. plně to zapracujeme do našich diskusí o, víc, o víceletém finančním rámci. Je potřeba tedy samozřejmě podpořit eh, implementaci SDG, jak tady o tom hovořil. To jsou tedy moje připomínky v tuto chvíli, ale samozřejmě jsme k dispozici, eh, abychom pokračovali v této diskusi. Prosím, paní Schumachera. Děkuji. Politická koherence je demonstrována i v týmu komise. My jsme zde společně za DG Envy. I já mohu pokračovat stejně pozitivně jako už kolega. Ti z vás, kteří si přečetli ten reflexní dokument, tak vidíte, jak všechny ty věci, které, na které upozorňuje pan, paní zpravodajka, vlastně už jsou prioritami pro Evropskou komisi. Takže Potřebujeme větší politickou koherentnost, jak na to upozorněte i vy. Ještě konkrétněji vítáme, jak už říkal eh, vicepředseda Timmermans, výzvu pro společné tedy politické eh, tvorbu politiky a máme zajímavé modely. To platí i pro environmentální politiku, máme eh, koncept kruhového hospodářství a velmi důležitý eh, byl ten participační přístup při stanování tohoto modelu této politiky. Potom ta otázka monitorování, eh, chápu to, na co upozorňujete. Upozorňuji, že už máme zprávu o environmentální implementaci Evropské environmentální agentury. A tato agentura předloží další zprávu ještě během tohoto roku, která eh, zcela jistě bude z tohoto pohledu taky velmi důležitá. Už se tady hodně hovořilo o významu toho, jak propojit vnitřní politiku a vnější politiku. Ona, ale i ta vnitřní politika eh, by potřebovala eh, utvářet takovým způsobem, aby byla koherentnější. My už jsme určitě v tomto ohledu pokročili, ale jak říkal i pan Timmermans, ještě se to dá zlepšit. Vy také zdůrazněte význam lepší regulace, lepších právních předpisů, My věříme, že postupně zlepšujeme tedy eh, regulační politiku. Máme teď vlastně i radu pro přeskum eh, právních předpisů, takže mm, toto naplňujeme postupně. Eh, nezapomínáme také na hospodářské sociální cíle. Ale ano, můžeme udělat více. Hovoříme například o, o testování prvních eh, hodnocení dopadů eh, této politiky. Takže eh, myslíme si, že budeme tedy v tom pokračovat na základě toho scénáře 1. Děkuji, děkuji za vaše vystoupení, za vaše názory. Pane Soniku, vy jste chtěla něco na závěr? Nebo není to nutné? není. Takže děkuji. Děkuji za debatu. Děkuji všem poslancům, kteří svou aktivní účastí zdůrazňují základní a zásadní roli cílu udržitelného rozvoje a taky ten důležitý vztah, který existuje mezi realizací agendou 2030 a pařížskou dohodou z prosince 2015. Přeji spolu s pravodajům i stínovým zpravodajům plodné diskuze v následujících týdnech, aby výsledkem byla silná a ambiciozní pozice parlamentu. A nyní dávám slovo Lindě McAvan, která vám řekne své závěry a seznámí vás s kalendářem. Máme velmi málo času, 10 hodin zítra dopoledne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů pouze v angličtině, protože se blíží konec volebního období, takže Prosím, pokud se ptáte na nějakou flexibilitu, tak ne, protože už jsme přesunuli lhůtu z dnešního večera na zítřek na 10.00. Takže tímto končíme společné zasedání. Máte ještě něco do bodu různé? Hlasovat se bude 27. ve středu v 9 hodin. Pokud nemáte nic pod bodem různé, tak uzavírám společné zasedání a členové výboru DEVE zůstanou tady na hlasování, ale já nechám všechny ostatní kolegy odejít a potom rovnou přistoupíme k hlasování. Děkuji.